Bene, allora iniziamo il nostro... Dobře, začneme. Začneme schůzi. Poněvadž musíme dodržet časový harmonogram vzhledem k přítomnosti paní komisařky a ještě nás také čeká schůze koordinátorů. Tudíž musíme hned začít. A to začneme. tím, že tady máme zde tlumočení do všech jazyků, které potřebujeme, kromě litevštiny. A e, pokud e, všichni souhlasíte, tak e, tímto můžeme odsouhlasit program schůze. A přejít tedy nejprve tedy k první diskuzi která se týká bodu 3 a 4 podle programu, což je téma dohledu nad finančními trhy a e, e, tedy vůbec se to týká trhu s finančními nástroji. Zde bych dala slovo hned panu Kramerovi, aby téma uvedl. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Měl jsem tu čest eh, vypracovat stanovisko výboru ITRE k této legislativě. Je to eh, legislativa, která se diskutuje ve výboru ECON. A když dovolíte, využil bych příští minuty, eh, vysvětlil bych, co a proč jsem dělal. V rámci nařízení MIFID a MIFIR Máme před sebou důležité součásti našeho finančního trhu, které jsou jednoznačně zapotřebí v rámci redukce rizik a v rámci zabraňování vzniku systemickým rizikům, která souvisejí s produkty finančního trhu a která souvisejí se spekulacemi, které se na těchto trzích odehrávají. Z hlediska výboru pro průmysl a energii je jednoznačně zapotřebí zdůraznit nebo řekněme vyjasnit určité aspekty této legislativy, které podle mého názoru zatím v návrhu komise nejsou obsaženy. V podstatě jde o tři hlavní body, jde o výjimky. Chceme jasně zkrátka určit, kdo a za jakých podmínek nespadá do působnosti této směrnice. Pak jde o eh, takzvané poziční limity, to znamená Eh, jakým způsobem se, jsou tímto postiženy nefinanční subjekty, to znamená nebankovní subjekty. V podstatě Můžeme říct si to, že podniky, které jako hlavní činnost mají něco jiného než práci s finančními produkty, právě tyto by neměly spadat do tohoto nařízení. Proč ne? Eh, praxe podniků, které dělají eh, hlavně něco jiného než nakládání s finančními produkty, je taková, že ty finanční eh, z, z, finanční eh, trhy, nebo respektive ty takzvané over-the-counter, to znamená neburzovní obchodované produkty, používají jenom jaksi stranou. Nejde zkrátka spekulovat se surovinami. Eh, já doufám, že se mi tuto výjimku podaří v příštích měsících do návrhu zapracovat a eh, v této oblasti, kde jde zejména o průmyslové podniky, eh, se mi podaří zajistit jak si dostatečně jistou výjimku, což je také mimo jiné například pobídka pro letecké společnosti, že jim e, za, zafixujeme cenu ropy. Jde nám o to, abychom zabránili kolísání na trhu, abychom zabránili spekulacím. Právě proto mimo jiné ve své zprávě jasně říkám, že přijímám závěr komise z bodu odvodnění 8, kdy se hovoří o činnostech nefinančních podniků, například eh, těch podniků, které používají finanční produkty jako vedlejší aktivitu a tyto, že mají být tedy vyňaty z působnosti MIFIDu. Eh, zde je, myslím, jasná potřeba toto přesně stanovit pro over-the-counter produkty, produkty a o to se snažím. Tak, teď tedy ty poziční limity. Eh, já si myslím, že zde máme úplně jiné potřeby než u bank. Například banky, ty dělají pouze to, že nakládají s finančními produkty. A protože my mluvíme o jiných společnostech, tak potřebujeme jiné dozorčí mechanismy. Musí být jasné, že dozorčí úřady musí, musí zohledňovat to, jaká jsou rizika, která z těchto obchodů, z těchto často vedlejších obchodů plynou. Například u průmyslových nebo energetických podniků je e, jaksi přílišná kontrola rizik kontraproduktivní, protože to představuje obrovskou administrativní zátěž, která brzdí činnost podniku. E, připomínám, že hovoříme o tom zejména v oblasti energetiky, že chceme konkurenci, že chceme decentralizovanost a tady musíme dávat zejména pozor na to, že vlastně čím menší podniky jsou, tím větší je pravděpodobnost, zejména v oblasti energetiky, že tyto dozorčí eh, činnosti, respektive zajišťovací činnosti pro obchody s finančními, finančními nástroji budou muset stejně předat nějakým bankám. A já si myslím, že by sami tyto podniky právě neměly spadat pod eh, stejnou směrnici jako banky. A právě si myslím, že bychom měli tím pádem hovořit o takzvaném position managementu a ne o position limits. Eh, tak, aby ta pravidla zůstala tak, jako jsou psána v MIFIRu a pak ještě eh, hovořím o jedné definici, ty eh, termínované obchody eh, zde mají proběhnout do určitého období. Nejde o to nějakým způsobem spekulovat, jde o to dokončit ten obchod tak, jak je sjednán, to znamená v řádném termínu. A i to by mělo zůstat vyňato s nařízením MIFID. My jako výbor pro průmysl a to uvádím v svém odůvodnění, e, musíme jasně říci, že průmyslové podniky a poskytovatele, dodavatele energií, kteří pracují na vnitřním trhu Evropy, nejsou banky a nemají být, nemá být s nimi zacházeno jako s bankami. Není to, není to, ne, nejsou to žádné podniky, které by byly nějakým způsobem relevantní e, pro nějaké fondy. Například na trhu, když se tak říkajíc přespekulujete, tak vás trh vyloučí. To je ale konkurence, tak funguje tržní hospodářství a to bychom my jako regulátoři měli dovolovat. A proto musíme zohlednit i ten rozdíl mezi těmito podniky a bankami. Máme zde konec konců jeden precedentní případ, ne tedy z Evropy, ale z USA. Je to vlastně největší krach eh, té energetické společnosti Enron což bylo v řádech desítek miliard, což byly obrovské eh, hospodářské ztráty samozřejmě, ale přesto eh, v oblasti dodávek energie nedošlo ani k sekundovému blackoutu, ani k, sekundové, no, k sekundovému výpadku. To znamená, eh, já si myslím, že nelze zkrátka aplikovat stejná systematická rizika na banky jako na tento druh společností. chceme aplikovat tržní hospodářství jako politicko-hospodářský princip a já to velmi zdůrazňuji ve svém stanovisku. Já nepovažuji za dobré, že bychom eh, měli připustit nějaké kolaterální řízení finančních trhů i když daná společnost s finančními produkty vlastně vůbec neoperuje. Právě proto by ty tento druh společnosti měl zůstat vyňat. Já doufám, že pro tento přístup bude ze strany kolegů dostatečná podpora. Já jsem připraven o tom ještě před hlasování jednat a třeba hledat kompromisy. Konec konců nehovoříme o zprávě jako takové, eh, hovoříme pouze o stanovisku a, a to bude nejplatnější právě tehdy, když bude mít eh, co nejširší podporu od nás. A teď eh, k tedy několik slov k MIFIRu já jsem se vzdal možnosti předkládat pozměňovací návrhy, nepovažuji to za nutné. Eh, já si myslím, že bychom spíše v rámci diskuse měli určit, jestli ty pozměňovací návrhy předkládat vůbec budeme. Na to máme zhruba ještě týden. To je zatím z mé strany vše. Děkuji vám. Děkuji. Slovo má eh, kolega Calvin. Eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Krámerovi za stanovisko a za poznámky. Jako stínový zpravodaj za svou frakci bych rád rovněž učinil několik komentářů. Jednak souhlasím, že stanovisko našeho výboru eh, by se mělo zabývat nefinančními společnostmi, protože počítám, že ty finanční Eh, budou předmětem jednání ve výboru Ekon a v ostatních výborech, které se zabývají tímto konkrétním návrhem komise. Vrátil bych se však k tomu, co jsme říkali k směrnici eh, o neburzovních derivátech, zejména v oblasti energetických produktů, kde jsme už o těchto tématech diskutovali. Já jsem přesvědčen, eh, že pro nefinanční společnosti eh, je obchodování s finančními produkty zásadní součástí jejich biznisu a nepředstavuje to systemické riziko, nepředstavuje to vůbec možnost vzniku systém, systematických rizik. Zároveň hovoříme-li o finančních nástrojích, které jsou zde používány, je nutné zohlednit, že vlastně zde máme dvě stránky stejné věci. Máme zde společnost, která využívá finanční nástroje, ale máme zde pak také protistranu této společnosti, která ty nástroje nakupuje nebo prodává. To znamená, že může docházet k určité akumulaci nástrojů a tím pádem k akumulaci rizik ne z hlediska té nefinanční společnosti, ale z hlediska té protistrany. Takže opět je nutné velice jasně říci, co zahrneme, co vyloučíme a co bude předmětem výjimky v této souvislosti. Rovněž zde e, přichází v úvahu nařízení REMIT, které se týká energetického trhu. Já si myslím, že když hovoříme o MIFIDu a MIFIRu, hovoříme o nástrojích daleko horizontálnějších. A tím pádem proto musíme velice pečlivě zvážit, co už je pokryto legislativou a zdá je potřeba to pokrývat další legislativou. Já myslím, že na MIFID a MIFIR bychom měli nahlížet jako na horizontální legislativní opatření a nemělo by zde docházet k nějakému přemí, přehnanému vylučování. Samozřejmě musí to být konzistentní s tím, o čem jsme hovořili v kontextu REMIT nedávno v parlamentu. Pokud jde tedy o ty eh, pozice společností, tady je potřeba zjednodušit využívání tohoto nástroje ze strany nefinančních společností, protože eh, finanční nástroje tohoto druhu, jak říkám, mohou být eh, předmětem každodenního biznisu těchto společností, je proto potřeba snížit riziko, které s tím souvisí. Důležité je vypracovat znění, které neumožní tu akumulaci rizik, o které jsem mluvil Eh, pokud jde o tento druh transakcí. A to jak z hlediska, jak říkám a znovu opakuji, z té nefinanční společnosti, tak z hlediska té protistrany. Já se těším na spolupráci s panem Krámerem na tomto textu a doufám, že se nám podaří dosáhnout u tohoto stanoviska kompromisu. Děkuji. Grazie, kolega Royl. Děkuji, kolega Royl. Um, ehm, möchte Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat pan, panu zpravodaji, panu navrhovateli za předložené stanovisko. Ze zásady mi připadá správně sformulované. Ty rozhodující argumenty jsou, že my se teď nemáme soustředit na celkovou směrnici, ovšem pouze na ten díl, který je pro nás důležitý, což je jednoznačně otázka energetického sektoru. Je poměrně jednoznačné, že obchod s energiemi není systémově relevantní, protože obchod s finančními prostředky představuje pouze část biznisu energetických společností a kromě toho jejich skutečný produkt v první řadě je elektrický proud. Dále obchod s energetikou není obchod spekulativní, spíše naopak slouží k minimalizaci rizik v daném trhu takže proto pro něj maximálně potřebujeme nějaké pojistky. A pokud jde tedy o výjimky v MIFIDu 2, eh, já si myslím, že bychom se měli ještě jednou podívat na tu nepřesnou definici, která se tam eh, objevuje, zejména pokud jde o ty malé a střední poskytovatele energií, což je relevantní například v německém kontextu, kde máme i městské elektrárny je potřeba, aby nedošlo k nějakému negativnímu ovlivnění vybavenosti těchto společností kapitálem. Souhlasím eh, s panem Kalvinem, že když hovoříme o eh, obchodu s deriváty, je to situace velmi konkrétní a text to musí zohlednit. Eh, já to nechám já to ponechám velmi stručné, zkrátka podporuji to, co říká pan Krámr a podpořím ho i do budoucna. Děkuji. A není má slovo Bytikofer. Ne, neomlouvám se. A nezlobte se, ještě jedna mm, malá eh, otázka. Ty povolenky CO2 a jako, financ, eh, jako finanční prostředky, jako prostředky financování. Já bych chtěl vědět, jak se to obhajuje, protože to nechápu. Děkuji. Slovo má kolega Bytikofer. Děkuji, paní předsedkyně. I já chci poděkovat panu Krámrovi za velmi dobře odvedenou práci. V zásadě všichni souhlasíme s tím, že nám jde o to, abychom tu takzvanou reálnou ekonomiku chránili před negativními, eh, negativními dopady eh, excesivní spekulace na trhu a já říkám ještě jednou excesivní spekulace, přehnaná spekulace, protože můžeme eh, filozoficky hovořit o tom, jestli například hedging je také spekulace, nebo jestli ještě ne. Nicméně, eh, když bychom došli k tomu, že hedging kvalifikujeme jako spekulaci, tak už je to ve smyslu reálné ekonomiky do značné míry užitečná spekulace. Není to spekulace excesivní. A tento rozdíl si myslím, že bychom měli zohlednit jako naprosto zásadní součást této debaty. Eh, neměli bychom naopak sklouzávat do debaty, jestli vůbec finanční trhy zde mají hrát nějakou roli. Oni musí hrát roli, ale nesmějí hrát roli destruktivní. A tím pádem eh, Jde tedy o tu otázku vyloučení excesivních spekulací. Já si nejsem úplně jist, pokud jde tedy o eh, jedno, jednotlivé stanovené hranice, jestli vytváříme dostatečná nárazníková pole, například to, co říkáte vy, pane Krámere, že bychom měli z tohoto vyloučit eh, podniky, které jako hlavní pole působnosti a pokud to tedy chápu správně, tak to znamená ne více než 49% veškerého objemu obchodování eh, provádějí spekulativně, tak by to mohla být taková, eh, taková mezírka, když to napíšete takhle obecně, protože eh, pak ty spekulativní elementy nějakým takovým chytrým hedgingem stejně povolujete. A e, takovéto mezery bychom měli vyhledávat a přemýšlet o možnostech, jak je uzavřít. Chci upozornit i na to, že v rámci e, zákona Dodd-Frank Act z USA se objevil pokus, který není úplně špatný podle mého názoru, Eh, definovat to, co to je excesivní spekulace a zapsat to přímo do legislativy. Já si myslím, že to by ve smyslu toho ohraničení a ve smyslu ochrany reálné ekonomiky bylo důležité, tedy vypracovat precizní definici. Pak mám celou řadu dalších jednotlivostí, ty teď nechci do detailu probírat. Zde já si myslím, že by bylo užitečné, kdybychom si mohli třeba společně sednout a probrat to velmi pragmaticky bod po bodu a podívat se na to, kde ty návrhy jsou užitečné a kde méně. Pokud jde o ty poziční limity, já chci, výrazně, eh, já chci důrazně říci, že sdílím to, co říkáte vy, pane navrhovateli, ale to už jsem konec konců říkal. Já sdílím vaše argumenty. Eh, myslím si, že ty poziční limity nelze použít k tomu, aby eh, někdo prováděl nějaký chytrý hedging nebo aby tomu někdo zabraňoval, respektive spekulaci v oblasti surovin. Ovšem, to je za předpokladu, že budeme mít dostatečně precizní definici hedgingu jako takového. A tím se vlastně vracím k tomu, co jsem říkal předtím, abychom co možná uzavírali všechny mezery, které objevíme. Já se těším na další podrobnou spolupráci. Děkuji. Grazie, kolega. Děkuji, kolega Langen. Ja, vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Tu diskusi jsme tady zahájili, zahájili a já bych chtěl říct si tolik. Pokud jde o ty výjimky, ta, tady komise zrušila tu výjimku pro obchodníky se surovinami a e, poté ti, kteří investují do kapitálu, se v podstatě považují za Eh, bankovní subjekty. Data eh, podle mezinárodních institucí v oblasti eh, neburzovně obchodovaných komodit, tak z nějakých těch 7 mm, miliard 800 milionů. Jednalo se v oblasti surovin pouze asi o 2,3 miliardy, což znamená, že derivaty v oblasti surovin jsou daleko za ostatními formami odvozených finančních nástrojů a já myslím, že bychom měli hovořit o surovinách obecně a o surovinách v oblasti zemědělství. Zde musíme eh, omezovat eh, potenciál pro pro spekulaci. Nicméně musíme zároveň vnímat i to, že rostoucí populace světa potřebuje více potravin a tím pádem si musíme zachovat realistický názor. To, co navrhuje kolega Krámer, myslím, je z větší části správné. Měli bychom eh, se vyhnout nějakým dodatečným pozičním limitům, eh, což je, myslím, v souladu s tím, co jsme odhlasovali v NMI, kde jsme řekli, že eh, clearingová povinnost vzniká pouze tehdy, když se překročí stanovené prahové limity po dobu delší než 30 dní. Jinak je eh, potřeba zajistit dostatečnou kapitálovou rezervu bilaterálně. Já si myslím, že tento kompromis, který jsme našli a odhlasovali, by měl být základem pro eh, posuzování společností z hlediska, které eh, je aplikováno v dnešní debatě. Já jsem eh, ještě nečetl dopodrobna to, co předložil pan Krámer, nicméně ten všeobecný směr odpovídá. Možná bychom měli učinit ještě pár návrhů k tomu nařízení. To tu zatím není. Zatím se tu hovoří pouze o té směrnici. Takže, jak říkám, podporuji to, co navrhl pan Krámer, zatím to ale neuzavíreme, ještě diskutujme dále. Děkuji. Grazie. Děkuji. Již nikdo nemá zájem a tudíž dám slovo eh, zástupci komise. Prosím, pan Fernandez. Yes. So, uh, good, uh, good afternoon. I'm... Dobré odpoledne. Pocházím z eh, generálního ředitelství trhu, to znamená máme na starosti jak MIFID, tak MIFIR. A musím říci, že Evropská komise zastává velmi podobnou linii jako Evropský parlament chceme vyrovnat na jednu stranu to, že chceme, aby legislativa um, ošetřovala všechny aktéry, ale na druhou stranu chceme také poskytnout výjimky pro reálnou ekonomiku a pro obchodní společnosti, které používají finanční trh pouze k hedgingu. To bylo také hlavním cílem za výjimkami, které jsme připravili. Mám jenom pár konkrétních připomínek. Nejprve k pozičním limitům. I my nechceme, aby pro podniky bylo složitější hedžovat svá obchodní rizika. Z toho důvodu tedy předpokládáme, že by měly existovat takovéto výjimky pro podniky, které dodržují tyto poziční limity. Tady, myslím, to vidíme podobně, jako i u řady jiných témat. Děkuji. A teď dám slovo panu Kramerovi, aby uzavřel diskuzi. Ještě padla otázka týkající se CO2. Můžete k tomu něco říct? Možná si vezmu slovo. Já zastupuji generální ředitelství, eh, které má na starosti klima. My jsme chtěli zdůraznit, že klasifikace emisních povolenek jakožto finančního nástroje platí pouze pro účely dozoru nad trhem. Bylo to potřeba z toho důvodu, aby dohled nad trhem, nad spotovými obchody s takovýmito povolenky byl uveden do souladu s pravidly, která platí pro deriváty a na tyto povolenky, které podle stávající směrnice MIFID jsou klasifikovány jako finanční nástroje. Takže potřeba dohlížet nad touto částí trhu vychází z velmi široké analýzy a také má významnou podporu. Volali po ní zainteresované strany. Takže zdá se to být tou nejvhodnější alternativou. Ale chci jenom zdůraznit, že se to týká pouze účelu dozoru na trhu. Grazie. Děkuji. Prosím, kolego Kramere. Děkuji. Mám z debaty dojem, že v podstatě jdeme všichni stejným směrem, kolegové mi eh, řekli, že se mnou budou jednat ještě bilaterálně, což je jednoznačně velice užitečné. Já si myslím, že by jednoznačně bylo vhodné připravit pozměňovací návrhy, které budou mít širokou podporu našeho výboru. Dávám ke zvážení, jestli my jako politici a případně my jako eh, dozorčí orgány, které to budou muset pro sazovat, abychom eh, jaksi nepřestřelili. Konec konců doba je zlá a spekulace se v podstatě objevuje na každém kroku. Děláme si všichni nějaký obrázek budoucnosti a podle něho jednáme. To klíčové slovo excesivní spekulace mně připadá ze svých, z mých zkušeností jako bankovní pracovník těžko definovatelné. Musíme dávat pozor abychom společnosti, které sázejí na riziko, eh, nebrali za ručičku jako malé děti a neříkali jim, co přesně musí a nesmí dělat. U každého nařízení i tady musíme dávat pozor, vlastně kdo bude jeho uživatelem. Samozřejmě eh, existuje redukce rizik, ale existuje zároveň administrativní objem, který tato redukce rizik znamená a musíme najít rovnováhu mezi oběma těmito extrémy. A mě vždy trochu zamrazí, když eh, chceme do reálné ekonomiky zahrnovat takovéto jakoby pseudobankovní nástroje. K eh, tomu, co říkal kolega Bytykefr. Eh, já souhlasím s tím, co říkala mimo jiné tady komise. Jde, pane kolego, o vyjasnění té otázky, jak to bude s výjimkami pro vedlejší činnosti, to znamená pro podniky, které mají jinou hlavní činnost, jestli budou předmětem tohoto nebo nebudou. Když eh, například eh, nějaké společnosti založí poolingové společnosti, Eh, aby mohli odvést určitý, eh, určitou součást příjmu do ceřiné společnosti. Já chápu, že to je zejména německý problém, kde máme v Německu máme malé eh, poskytovatele, dodavatele energií, kterých se toto hodně týká, ale já jsem chtěl zajistit i to, aby ty takzvané pooling companies nebyly předmětem MIFIDu, protože by zde okamžitě vznikla možnost zneužití tohoto systému, protože banka by si mohla založit ceřinou společnost, která už tím pádem nebude předmětem MIFIDu a mohla by provádět veškerou aktivitu eh, prostřednictvím ní. Ovšem to souvisí s tím, že musíme eh, vypracovat jasnou definici, abychom co možná zamezili rizikům. Já jsem připraven o tomto diskutovat. No a jinak eh, jsem přesvědčen, že v příštích dnech bude dost prostoru sednout nad tyto návrhy a zapracovat do nich vše, eh, co zde dnes zaznělo. A poslední slova k těm povolenkám CO2. Tam ta spekulace, myslím, není eh, tak, tak aktivní. Je to konec konců hodně politické téma, je to politicky vytvořený trh velice často to je tak, že my v podstatě jako politici chceme, aby se v této součásti trhu spekulovalo. Já si myslím, že ceny emisních povolenek budou do budoucna stoupat a já nevím, proč bychom měli vlastně vyzývat spekulanty k tomu, aby se angažovali v tomto trhu. Konec konců Ehm, v tomto, v tomto trhu by měly být aktivní pouze ty subjekty, které k tomu mají výslovné povolení. No ale ehm, dobře, tedy děkuji ještě jednou za všechny připomínky a těším se na další spolupráci a na hlasování zde ve výboru. Děkuji, tím jsme skončili diskuzi o bodech 3 a 4. Chci vám ještě připomenout, Paní předsedkyně, ještě dovolte pár poznámek rychle. Nejprve omlouvám se panu Krámerovi, zpravodaji, tedy navrhovateli a dalším kolegům, že jsem přišel příliš pozdě a nemohl jsem si vyslechnout všechny jejich argumenty. Nicméně mě udivilo, když jsem si vyslechl zástupkyni komise, která nám říká, že údajně Eh, eh, souhlasí eh, s kolegy, které jsem tedy si <laughs> nemohla vyslechnout, a že je také pro ty výjimky, především mm, které se týkají nefinančních společností. Já jsem stínovým zpravodajem <clears throat> MIFID no, v výboru Econ a musím přiznat, že v hospodářském měrovém výboru, ve výboru Econ tedy, ta diskuze se ubírá úplně jiným směrem jsme spíše názoru, že je třeba mít co nejméně výjimek. Tato legislativa eh, byla navržena komisí tak, abychom vrhli větší světlo eh, tedy na tyto eh, různé tedy aktivity. A od G20 v Pittsburghu mm, civilizovaný svět se má pokusit tedy vnést určitá pravidla do všech sektorů, které nyní nespadají pod finanční, eh, příslušná finanční pravidla. Ale samozřejmě je možné říci, že finanční společnosti mm, <clears throat> které tedy jen tak eh, jako vedlejší činnost provádí, tedy eh, ty spekulace různé, že nepředstavují systémové riziko, ale já s tím nesouhlasím z jednoduchého důvodu, protože ty protistrany těchto nefinančních společností, tak eh, ty většinou jsou těmi spekulačními fondy či investičními bankami a podobnými investičními společnostmi. Tedy je třeba tady se rozhodnout nějak a ne teď mm, spadnout do nějaké takové léčky, stovky lobbystů, kteří obléhají Evropský parlament a e, chtějí tedy získat různé výjimky a argumentují způsobem, který vypadá celkem platně, právoplatně, ale tady je třeba si uvědomit, že jde o čistě spekulativní trh, kde je třeba mít pravidla, kde je třeba eh, vnést větší transparentnost a především je třeba dbát na to, aby mm, eh, zde mm, tedy eh, těch OTC bylo co nejméně, aby vše probíhalo přes ten organizovaný, tedy regulovaný trh. A já tedy to vidím takto. A proto bych chtěla apelovat na kolego, kolegy, aby si to ještě promysleli, než tedy budou souhlasit s těmi možnými všemi výjimkami. Děkuji. Eh, no, takže ta diskuze teda, my jsme již uzavřeli, ale dobře, tak ještě můžeme diskutovat, prosím. Um, eh, ehm, dauert Opravdu jednu minutku. Pane kolego, je škoda, že jste přišel tak pozdě, protože mnoho těch argumentů, které jste zmínil, eh, byly, bylo už zodpovězeno a já chci eh, vám odporovat. My hovoříme o mimoburzovních derivátech. To znamená, že to jsou faktické bilaterální smlouvy. Nejde o burzy, jde o bilaterální smlouvy a statistiky nám jednoznačně ukazují, že převažující část těchto obchodů není spekulativní, Jde skutečně o fyzické dodávky. Nemůže být eh, toto cílem politiky, jinak bychom začali bourat eh, bourat business modely eh, s firem, dodavatelů energií a tak dále. Nelze, nelze říci, že z OTC musíme přejít na burzu. To zkrátka nejde. Ty produkty jsou tak různorodé, že ty doda, doda, dodávací termíny a ceny, které zde mají, nemohou probíhat jinudy než formou mimo, mimoburzovně obchodovaných produktů. A právě proto je důležité to rozdělení těchto dvou sfér. Diskuse v ekonu, podle mého názoru, probíhá špatně. My vytváříme kolaterální škody tí, touto, touto, regulací, eh, touto regulací trhu, protože my neredukujeme rizika, my poškozujeme reálný trh. Nemluvíme o bankách. A děláme-li takovéto kroky, tak si myslím, že ztrácíme kontakt s realitou. Měli bychom zjistit, jak to v reálu chodí. Jinak vytvoříme legislativu, která je zcela odtržená od skutečnosti. Já s vámi nesouhlasím. Grazie, spero che... Děkuji. Já eh, doufám, že tato výměna názoru byla užitečná a eh, určitě ještě bude mít eh, čas na diskuzi, poněvadž datum pro pozměňovací návrhy je 3. květen a poté ještě tedy budeme o tom jednat. Děkuji a teď přejdeme k dalšímu bodu programu, což je diskuze o bodech 5, 6 a 7. My jsme eh, chtěli o nich diskutovat dohromady, o všech těchto třech bodech dohromady, poněvadž se máme stejnou zpravodajku Patrici Toju a týká se to tedy evropských fondů, fondů jako fond soudržnosti, e, fond pro regionální rozvoj a pro všechny máme stejnou zpravodajku, paní Toja. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie, presidente. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Pokud kolegové souhlasí a předsednictví souhlasí, tak já bych eh, eh, o nich pohovořila dohromady, i když u každého se zastavím poté zvláště. Já si myslím, že i naše diskuse má být společná. Samozřejmě eh, já jsem předložila návrhy, které se týkají konkrétně specifických těchto všech předpisů zvláště, ale obecně nejprve, jaký je rámec jaký je kontext eh, těchto strukturálních fondů, eh, o co jde a jak eh, to vypadá z pohledu nových finančních výhledů, z pohledu toho víceletého finančního programu, jak to vypadá z pohledu zdrojů evropského rozpočtu, tedy jde o období 2014-2020. A je třeba si uvědomit, že ten celý balíček soudržnosti, tedy politika soudržnosti, to je jeden z hlavních pilířů mm, eh, těch našich intervencí a zde jde o 376 miliard asi, které mají být vyčleněny na politiku soudržnosti, což představuje 36 až 37 evropského rozpočtu, tudíž eh, tato politika, politika soudržnosti se stává Eh, eh, jedním z nejdůležitějších pilířů evropské politiky, nejdůležitějších oblastí evropské politiky. Pokud, eh, tedy nejenom kvantitativně, ale i kvalitativně, dovolte, abych řekla něco obecného a poté specificky pohovořím o to, co se týká našeho výboru. Především Eh, ta otázka toho, že půjde o vlastně jakou centralizaci těchto intervencí, což se nás také týká, protože tato politika soudržnosti, vzhledem k tomu, že jde o to nastolit určitou rovnováhu a eh, tedy redistribuovat možnosti, příležitosti a zdroji, zdroji mezi jednotlivé regiony, samozřejmě Cílem této distribuce znamená, že musíme aby, zajistit, aby ty cíle byly všechny v souladu, protože hlavním cílem je růst a tvorba nových pracovních míst. To je ta základní obecná vize naší politiky soudržnosti, což je motor růstu a já myslím, že to je jasné všem. A v tomto okamžiku je to tedy zásadní pilíř, protože v celé Evropě. Hlavním cílem je růst a tvorba pracovních míst. To je cíl, který stojí nad všemi ostatními politikami, které k tomu mají přispět. Takže proto je třeba, aby náš výbor se snažil toto dohloubky zanalizovat, zanalizovat všechny návrhy změn, tak abychom využili v uvozovkách tuto politiku soudržnosti pro obecnější cíle, o které nám jde. A teď rámec této politiky. Zde proto komise předložila celou řadu legislativních návrhů. Jednak je to obecné nařízení, eh, <clears throat> a potom zde máme sektorová nařízení, která se týkají jednotlivých fondů, které vytváří naši politiku soudržnosti. Eh, obecné nařízení je problematické, poněvadž zde bylo koncipováno jako nařízení, které má eh, eh, být platné, vztahovat se na všechny fondy a zde připomínám, že jde o Evropský fond regionálního rozvoje, sociální fond, fond soudržnosti, zemědělský fond pro rozvoj venkova, tedy v rámci zemědělské politiky, potom námořní fond, to je nový fond a pro rybolov a potom je to územní soudržnost a e, teritoriální spolupráce. Takže všechny ty fondy mají vlastní nařízení potom Eh, které bude to, která budou přijata normálním legislativním procesem, spolurozhodovacím procesem. Ale ten, to obecné nařízení, to obsahuje takový základní společný rámec a je to nařízení, které je eh, institucionálně, procedurálně problematické, protože není jasné, <clears throat> to bude nařízení, ke kterému budou existovat delegované akty, anebo zdali, jak to chce parlament, jak to chce předsednictvo parlamentu, jak to chce výbor regi, jak to chtějí další různé instance, a e, ne, zdali tedy to bude obecné nařízení, které bude obsahovat společná ustanovení a e, které má ale hlavně zapojit Evropský parlament. To znamená, že by tam vždy se měla aplikovat spolurozhodovací procedura. Eh, samozřejmě to se netýká pouze našeho výboru, to se týká výboru REGI, to se týká konference předsedů výboru a já si myslím, že i my bychom měli tedy proto zde toto zdůraznit, zdůraznit tento aspekt. To je velice důležité. Tady jde o závažná rozhodnutí eh, ve smyslu tohoto obecného nařízení a já tady nevím a nechápu, jak by potom se mohla tato rozhodnutí jinak přijímat. A to se týká i kompetencí našeho výboru, eh, mm, poněvadž obsah eh, obecného nařízení, toho obecného rámce, to se úzce dotýká i našich cílů konkrétních cílů, které spadají do kompetence našeho výboru. Tudíž i my bychom měli být do toho zapojeni prostřednictvím i spolu s výborem REGI, bychom měli být zapojeni do legislativní procedury. Takže to je tato obecná otázka, která se týká tedy i nás. Já jsem říkala, že to obecné nařízení je velice významné a právě proto, poněvadž zde komise se snaží o velkou změnu, snaží se vytvořit společný rámec s čím souhlasíme, to znamená stanovit tam pravidla společná pro všechny fondy, tak abychom lépe využili potenciál politiky soudržnosti, tak abychom tam neměli tedy ty rozstříštěné procedury a rozstříštěná pravidla, ne, abychom využili synergického efektu a zmaximalizovali výsledek eh, efekt těchto fondů v politice soudržnosti. Hlavní charakteristiky tohoto nového programovacího období. To se bude týkat všech fondů a to je zjednodušení a potom koncentrace cílů <clears throat> zde návrh komise právě se snaží skoncentrovat tyto cíle, cíle by byly lépe tedy specifické a mm, mm, bychom mohli tedy efektivně využívat zdroje, které povedou k výsledkům. A třetí bod, to se e, týká větší používání e, principu kondicionality, to se hodně kritizuje. A jde o to vytvořit strategický institucionální normativní rámec pro všechny fondy, Eh, jde o to vytvořit eh, eh, homogenní, tedy zharmonizovat předpisy pro provádění, pro kontroly a <clears throat> tak, aby vše bylo více homogenní, více si podobné, což samozřejmě bude mít velký význam. A další novinka, kterou zavádí toto nové programovací období, a to se týká partnerství, tedy těch partnerských smluv takzvaných, eh, což bude asi nejvhodnější způsob, jak nastolit spolupráci mezi evropskou, národní a regionální úrovní, takzvané smlouvy o partnerství. Samozřejmě bude se to týkat otázek základních jako parita eh, eh, mezi muži a ženami a tak dále, které se tam budou upravovat a to je také velice pozitivní a pokud to potom bude odsouhlaseno, v rámci spolurozhodovacího postupu, tak určitě my se k tomu také budeme potom v rámci spolurozhodování vyjadřovat. A jak jsem říkala, toto obecné, všeobecné nařízení se snaží zmaximalizovat cíle, jde o koncentraci eh, těchto eh, cílů a definuje 11 cílů. Samozřejmě ty potom se dále rozpracovávají v jednotlivých fondech, ale obecně jde o koncentraci na 11 cílů. A zde já tedy bych chtěla zmínit článek 9 Všeobecného nařízení a těchto 11 cílů eh, obsahuje sedm, které se dotýkají kompetencí našeho výboru, jako věda, výzkum, inovace, technologický rozvoj, lepší přístup k technologiím, konkurenceschopnost malých středních podniků, eh, přechod k Eh, k nízkouhlíkové mm, eh, ekonomice a to, to znamená, to jsou cíle, které jsou i obsaženy v strategickém dokumentu 2020 eh, a z toho tedy byly selektovány, vybrány to cíle, které jsou obsahem obecného nařízení. Jak jsem, již jsem také zmínila. Kondicionalitu, mm, zde existuje teď otevřená diskuse, protože zde není konsensus. Komise navrhuje, ano, kondicionalitu ex ante, to znamená podmínky, které je třeba splnit předem e, při tedy předkládání projektu, a než se začne čerpat, a potom kondicionalita ex post, to znamená na úrovni e, již definovaných příspěvků, Eh, když dojde tedy k eh, přechodu těch zdrojů nebo k převodu zdrojů, takže je třeba splnit tedy podmínky ex post a ty je splnit, potřeba splnit všechny. Tady k tomu parlament a některé výbory jsou dost kritické, určitě my se k tomu ještě také vyjádříme, eh, protože příliš rigidní podmínky ex post to není vhodné, protože by to mohlo vést k penalizaci těch, kteří přímo za to nezodpovídali. Nejsou tedy přímo zodpovědní. A takže obecně řečeno k tomuto prvnímu nařízení, <clears throat> asi to by stačilo. A teď konkrétně bych eh, eh, se zaměřila na to, co se nás týká. A co se nás týká konkrétně, co nás zajímá, je identifikace těch 11 cílů a my bychom měli se k tomu vyjadřovat, třeba navrhovat různé změny, ale zapojit se tedy do toho. Potom, co nás zajímá, je ten bod, který ještě není vyřešen, podle mě, a to je vztah. Vztah mezi politikou soudržnosti, konkrétně eh, co se týče eh, toho všeobecného nařízení, jak opakují, to se vztahuje na všechny konkrétní fondy a e, tedy vztah s naší intervencí, našeho výboru, protože i my e, e, se musíme vyjadřovat k těmto cílům politiky soudržnosti, k vědě, k výzkumu, k inovacím. A zde je třeba si stanovit, jaký bude vztah mezi touto intervencí, financováním jejich a dalšími evropskými programy, které jdou stejným směrem. Třeba Horizont, Kosme, a nebo i, co se týče sítí, jde i Connecting Europe Facility, tedy CEF. A zde já předložím určité pozměňovací návrhy, ale ráda bych slyšela i, co si myslí kolegové ve výboru a chtěla bych si i vyslechnout stanovisko Evropské komise protože jsme již slyšeli od komisařů na různých slyšeních, že teď připraví určitý dokument o tom, jak by měly vypadat ty synergické efekty, to propojení. A to je důležité, protože my všichni chceme, aby strukturální fondy, které mají zvyšovat růst a zaměstnanost, tak by měly jít ruku v ruce s těmi fondy, které eh, řeší inovace a kreativitu, tedy tu novou sílu našich eh, podniků, měli bychom podporovat jejich inovace, mělo by to jít stejným směrem, ale problém je, jak vypadá ta synergie, ten vztah. Aby nedošlo k mrhání zdrojů, aby došlo k eh, koordinované součinnosti a k transparentnímu vztahu a efektivnímu vztahu mezi eh, fondy jako Horizon, Kosme a strukturálními fondy. A potom ještě zbývá, jak jsem říkala, a to možná bude předmětem eh, také eh, našeho, eh, naší pozice a to požadavek, aby zde tento fond nebyl odsouhlasován derivovanými akty a nebo delegovanými akty, ale řádnou spolurozhodovací legislativní procedurou, protože jde obecně cíle, jde o klíčové aktivity, Eh, eh, o konkrétních intervencích, hovoří o kondicionalitě, jde o eh, věci, které se dotýkají naší legislativní kompetence a zodpovědnosti, takže <clears throat> proto je třeba, aby to šlo tedy tímto procesem odsouhlasení. A teď rychle. Druhé nařízení se týká Fondu pro regionální rozvoj a toto nařízení eh, přebírá celou řadu aspektů, které již figurují v tom všeobecném nařízení. Jak jsem řekla, tady jde tedy o detailnější ustanovení a potom i upravuje celou tu problematiku, která se týká regionů, kterých se týká tento fond. A cíle těch je méně. Máme zde těch 11 cílů, obecních cílů a ty potom eh, se mění v pět eh, cílů změna klimatu, inovace, podpora malých středních podniků, služby všeobecného ekonomického zájmu, infrastruktura pro telekomunikace, energetika, zdravotnictví, doprava a udržitelný rozvoj měst. Takže tady dochází ke koncentraci těchto cílů, k jejich specifikaci a z určitého pohledu jde o koncentraci cílů, Eh, která eh, se týká eh, témat, kterými se zabývá náš výbor. A potom zde je taková námitka, kterou přednáší výbor REGI a potom i národní orgány v tom smyslu, že tato koncentrace cílů, například zde se vylučují různé intervence, které se týkají třeba konkrétně telekomunikací a že Tedy je to, jsou to cíle, které eh, by měly být specificky rozpracovány podle typu regionu, protože máte regiony méně rozvinuté, potom máte eh, regiony více rozvinuté a eh, tady se říká, 80% těchto zdrojů by měly jít na energetickou efektivitu, na inovace, výzkum a Eh, pouze 20 z toho na obnovitelné zdroje, takže je zde velká koncentrace cílů a dokonce i je to vyjádřeno procentuálně 8, 80%, 20%, potom se to rozděluje, kolik mají na ty méně rozvinuté eh, regiony. Je to tak detailně upraveno, že to vypadá, že to nebere do úvahy mm, ty různé aspekty, že to je příliš koncentrované a není zde dostatečná rovnováha nebere se do úvahy ta rozličnost, rozmanitost mezi různými regiony a i se nebere do úvahy ta antonomie těch nižších územně správních celků, které mají své vlastní priority. A já si myslím, že tato koncentrace, tato rovnováha, participace, zapojení eh, těch eh, autonomních eh, regionů, těch nižších územně správních celků, to je v rozporu s touto koncentrací. Je zde třeba zavést větší flexibilitu, je to třeba odlehčit. A zde také bychom měli ještě eh, rozpracovat další aspekty, tedy větší flexibilita, kterou by měli mít regionu, aby mohli prosazovat své vlastní eh, politiky v různých sektorů, bez toho aniž by tam byly tak závazná eh, procentuální vyjádření. Potom, potom hm, tam i se hovoří se eh, hovoří tedy pouze o eh, malých středních podnicích, ale eh, nemělo by to být jenom výlučně, protože tam máte třeba klastry podniků, sice malých středních podniků, ale potom i větší podniky v oblasti energetiky a tak dále, takže bychom je neměli a priori z toho vylučovat, takže k tomu předložíme pozněvací návrhy. A, <clears throat> takže měli bychom tedy Eh, se snažit v rámci těchto omezených cílů prosadit větší integraci a otevřít, otevřít určitý prostor, manévrovací prostor. Další pozměňovací návrh, který jsem předložila, já to říkám, poněvadž se to právě týká tohoto nařízení, je eh, to, co se týká eh, té excelentnosti. Řada projektů, které předkládají regiony v rámci eh, programu rozvoje regionu, tak jsou pozitivními <clears throat> projekty, ale nefinancují se eh, eh, potom a a mohly by se tedy potom třeba financovat z fondu soudržnosti, protože se týkají třeba inovací. Často jsou potvrzeny jako dobré projekty, ale nejsou eh, financovány, protože eh, tedy se eh, považují Eh, za pozitivní, ale nemají tu značku excelentnosti. Takže další věc je otázka inovace, která se týká výběrových, veřejných výběrových řízení, tedy to jsou další sektory které spadají pod toto nařízení. A závěrem, tedy to třetí nařízení, které se nás týká, to se týká fondu soudržnosti. Co se týče fondu soudržnosti, zde máme menší zapojení našeho výboru než u těch dvou prvních nařízení. Jenom zde bych chtěla zdůraznit, že e, fond soudržnosti, ten především e, se zaměřuje na problematiku investic do energetické účinnosti v e, veřejném sektoru, ve veřejné infrastruktuře. Já myslím, že tady bychom měli sem i vnést otázku eh, bydlení, domů, budov, eh, mm, tedy stavebnictví, poněvadž eh, cíle energetické účinnosti, tedy cíle strategie 2020 a cíle tedy energetické účinnosti ve smyslu směrnice, kterou se zabýval zrovna náš výbor, tak tady jde o to investovat i do budov, do adaptace budov, domů, tak, aby byly v souladu se obecným standardem a mm, takže tady i zde v rámci politiky soudržnosti bychom měli dát tuto možnost financovat takovéto aktivity. Takže to jsou v zásadě tři eh, nařízení, tedy jednak to obecné, eh, nařízení nebo všeobecné nařízení, potom je zde tedy regionální rozvoj, potom soudržnost, eh, eh, především to se nás týká ve smyslu té energetické účinnosti a eh, já vím, že celá tato materie a to, že některé ty aspekty jsou příliš konkrétní, specifické, tak možná jsem to vzala jen tak rychle z běhu, eh, na rychlo, ale vím, že ještě to bude předmětem hlubší diskuze a určitě budeme mít možnost ještě eh, se věnovat konkrétně některým aspektům, které dnes z důvodu omezeného času jsem eh, prošla jen tak obecně rychle. A ještě Eh, samozřejmě institucionální a procedurální aspekty. To mě také zajímá, protože zde je třeba, aby parlament eh, to hodně prosazoval a především, aby prosazoval to, že náš výbor eh, zde hraje svoji roli, poněvadž tyto fondy dnes z, mm, z důvodu tedy teritoriální eh, mm, ter, rovnováhy eh, se stávají eh, hlavními nástroji pro růst a zaměstnanost v Evropě. Grazie. Děkuji, děkuji kolegyni Toja a teď dám slovo kolegovi Patročelovi milá paní předsedkyně, milí kolegové. S velkým zájmem jsem si přečetl návrhy Evropské komise a i návrh stanoviska eh, kolegyně Toja. Děkuji jí za velice eh, tedy úplnou eh, práci a i za kompletní expoze, které teď přednesla. Všichni dobře víme, jak významné strukturální fondy jsou pro realizaci politických cílů EU. A to především teď v kontextu hospodářské krize, kterou teď procházíme, je nevyhnutelné eh, působit synergicky, tak abychom zoptimalizovali a zefektivnili využití zdrojů, které máme, s tím, že musíme garantovat i efektivitu a zjednodušení různých norem a abychom se více zaměřili na výsledky. A z těchto důvodů si cením mm, návrhu paní Toja, kde zdůrazňuje, že je třeba koordinovat finanční investice se strukturálními fondy a s dalšími programy EU Horizont 2020 a další. A <clears throat> takže e, zde, jak i řekla paní zpravodajka, je třeba mít i mm, takový seznam eh, různých návrhů, které se budou týkat eh, všech programů, ať je to Kosme, Horizon 2020, ale kde zatím nemáme dostatečné finanční zdroje. A proto bychom měli eh, toto včlenit do operativních programů, které zatím nemají své financování, ale které jsou podstatné pro růst. Opakuji, takže zde je třeba eh, jít cestou směrem k takzvané excelentnosti, abychom snižovali propast mezi těmi regionálními programy a programy, které se financují z EU, abychom dali určitý impuls regionálním rozvoju, abychom vytvářeli takzvané klastry, které budou mít multiplikační efekt na daném území a bude se tam podporovat inovace a rozvoj. A já proto chci poděkovat za myšlenku zpravodajce, zpravodajky a to především se zaměřit na inovace a výzkum eh, v zájmu Evropy i podporovat ty struktury eh, vědeckého výzkumu na regionální úrovni, tedy ty parky, ty technologické vědecké parky a podniky, nové podniky, které eh, se chtějí inovovat, které se otevírají vědě, vědě výzkumu. Proto je třeba i rozvíjet lidský kapitál, který bude vysoce kvalifikovaný a který se bude specializovat eh, tak abychom mohli i, a mohli bychom to i podpořit prostřednictvím programu mobility vědců a výzkumníků. Pokud jde o fondy pro podnikatele, zde je třeba využít finanční nástroje, které máme, abychom mm, podporovali vytváření nových eh, podniků, abychom tedy eh, eh, tak podporovali růst. Já tedy chci poděkovat i ostatním kolegům a doufám, že vytvoříme eh, stanovisko, které hodně přispěje, významnou měrou přispěje k činnosti výboru REGI. Děkuji. Děkuji kolegovi Patričelovi a tím jsme vyčerpali stínové zpravodaj. Máme zde ještě eh, příspěvky dalších kolegů, takže prosím stručně, poněvadž eh, v půl páté přijde paní komisařka a <clears throat> takže teď máme vlastně jenom 17 minut eh, na toto téma i na repliku paní zpravodajky. Takže prosím, tři minuty, pan Van Nisteroj. <clears throat> Thank you, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já úplně souhlasím s tím, co právě zaznělo o zacílení stanoviska paní Toja. Právní pozice společného strategického rámce je pro Evropský parlament nepřijatelná. Je nepřijatelné, aby nám nyní předložili společný strategický rámec a hovořili o nástrojích, které jsou k tomu potřebné, přijímaných prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Tady si myslím, že jste se trefila do černého. Snad rada k tomu přistupuje stejně. Dalo by se to vyřešit třeba tím, že by se napsala příloha k obecnému nařízení, že by to nemuselo být příliš složité. Možná by se to dalo pouze jednoduše přeformulovat do právního textu. To je tedy první věc, se kterou úplně souhlasím. Za druhé, máme pár pozněvacích návrhů, které se týkají synergie. A to je pro mě dost důležité. Měla jste také první pozněvací návrh eh, k obecnému nařízení v tomto smyslu a tam si myslím, že je velký potenciál. Jak jste říkala, každá země vytváří partnerskou smlouvu a to na základě inteligentní specializace v regionech. Jinými slovy tedy umožňuje nám to v rámci regionální politiky podporovat projekty, které jsou na jednu stranu dobré, ale na druhou stranu nejsou financovatelné ze samotného horizontu. Takže váš pozměňovací návrh jedna je zajímavý, možná se můžeme ještě zabývat eh, tím, jak je naformulován, ale obsahově jde dobrým směrem. Říkáte také, že se snažíme zjednodušovat. Nyní máme možnost používat různé fondy financovat z různých fondů. To je dosti odlišné oproti předchozímu období, kdy každý projekt musel být financován jenom z jednoho fondu. Tady dochází k určitému zjednodušení. Třeba v oblasti základního výzkumu se dá financovat projekty třeba z základního programu a potom, když už se to dostane do fáze inovace, tak je to možné financovat z regionálních fondů. To myslím, že je dobře. Co se týče vyloučení velkých firm, to si myslím, že je opravdu pošetilé. Protože klastry společností to nemusí znamenat jenom klastry malých společností. Takže tady si myslím, že váš pozněcí návrh číslo dvě je zcela správný. Nevylučujme velké firmy. Velké firmy mohou být opravdu hnací silou v regionech. Abych nehovořil příliš dlouho, tak na závěr chci jenom říci, že pár záležitostmi bychom se měli zabývat v rozpravě později. Například v regionálním fondu je vyloučena infrastruktura. Vy v tomto smyslu předkládáte pozměňovací návrhy. Já si myslím, že by to neměly být nutně velké dálnice, ale třeba nějaké malé infrastrukturní projekty není potřeba vylučovat. Já si myslím, že výbor ITRE v tomto smyslu by mohl sehrát důležitou roli a děkuji mnohokrát ještě jednou za vaši práci. Děkuji a nyní má slovo kolega Ančin. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, především bych chtěl poděkovat Patrici za její práci. Blahopřeji k jejím výsledkům, blahopřeji ke stanovisku. Nebudu opakovat, co už říkali ostatní kolegové a kolegyně. Chci jenom odkázat k jednomu bodu, a to pozměňovací návrh číslo 3. Velmi vítám Patricín návrh rozšířit působnost Fondu soudržnosti eh, do stavebnictví, především v oblasti používání obnovitelných energií a energetické účinnosti. Myslím si, že to je jedna z mála příležitostí, které máme k tomu, aby Evropská unie opravdu mohla přispět ke splnění cíle snížit emise o 20 do roku 2020. A to nejenom daněmi či liberalizací, ale i jinak. Tak, aby to nebylo na úkor chudších regionů v Evropě. Takovéto opatření bude zásadním přínosem pro občany a umožní to také státům větší flexibilitu. A to je důležité vzhledem k tomu, že specifika našich regionů se liší, velmi liší. Pokud by to bylo přijato v původním znění, tak by to mohlo rozmělnit působnost eh, Fondu soudržnosti, což by pochopitelně bylo proti jedním z hlavních záměrů návrhu komise. Myslím si, že ještě budeme mít řadu dalších příležitostí o této zprávě hovořit. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Maces Kukovič. In... Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Chtěla bych eh, poblahopřát paní zpravodajce za velmi dobře odvedenou práci. Tato oblast je velice ambiciózní a zejména pro budoucí uživatele. Tím myslím zejména podniky a podnikatele. V pozměňovacích návrzích a rovněž v návrhu nařízení se zdůrazňuje zjednodušování, respektive nutnost zjednodušení. To je velmi důležitý eh, konec konců důvod toho, proč se v minulosti došlo k nevyužití některých prostředků. Je velice důležité, abychom od komise měli spolehlivá data a abychom si zopakovali, jaké jsou důvody, proč ten proces má vypadat tak, jak je navržen. není e, záhodno zmiňovat pouze malé a střední podniky, je nutné zmínit i podniky velké, tak aby tyto finanční zdroje e, neproudily jaksi kolem žádného subjektu na trhu, aniž by se tento subjekt na nich mohl účastnit. Děkuji. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo eh, kolega Elmer. Madam Chairman, thank you. May I eh, just... Paní předsedkyně, děkuji. Dovolte mi stručně se představit. Já se sem navracím jako náhradník po proluce několika let. Já jsem z frakce EFD a eh, jsem z United Kingdom Independence Party, kde hovořím za energetiku a obchod. Měl bych drobnou otázku. Všiml jsem si, že paní zpravodajka řekla, že 20% prostředků z fondu by měly jít na obnovitelné energie. Já vím, že někteří kolegové se hodně zajímají o emise CO2 v kontextu změny klimatu, ale pokud eh, se tyto obavy týkají emisí CO2, neměli bychom spíše podpořit všechny nízkouhlíkové technologie, ne pouze eh, obnovitelné energie, protože tím bychom Eh, samozřejmě měli bychom zahrnout i jadernou technologii jako technologii získávání energie, která negeneruje mnoho uhlíku. Děkuji. Děkuji, kolego. Komise chce také slovo. Prosím. Yes, uh, thank you, thank you very much, and I'd like to also thank the... Děkuji. Také jsem chtěl poděkovat paní zpravodajce za pozměňovací návrhy a za odvedenou práci. Jenom velice stručně, protože si uvědomuji, že máme omezený čas. Velice rádi si to probereme podrobněji, pokud to budete považovat za užitečné. Mám pár připomínek. Za prvé, názor tohoto výboru je důležitý, protože v našem návrhu předkládáme, aby 80 ERDF, tedy Evropského fondu pro eh, regionální rozvoj, bylo věnováno na eh, výzkum, řada z nich eh, v chudších regionech. Na to je potřeba se soustředit. Pár věcí jenom bych chtěl říci paní zpravodajce. První se týká formulace. Často se setkáváme s tím, že paní zpravodajka navrhuje rozvést do větších podrobností jednotlivá pravidla, především v nařízeních týkající se jednotlivých fondů. Myslíme si, že to nebude zrovna produktivní, protože Evropská komise investiční priority formulovala velice obecně, tak abychom dali velký manevrovací prostor. Kdybychom to příliš rozváděli, tak by se mohlo stát, že se to potom na něco nebude vztahovat. Nad tím se prosím zamyslete. Nyní určitá omezení v nařízení. V řadě případů První návrh Evropské komise nebyl dokonalý, dal by se zlepšit a zajímá nás váš návrh, názor. Co se týče velkých podniků, tak pochopitelně Evropská komise nechce vylučovat velké podniky z možnosti získat podporu. Spíše chceme zaměřit tuto podporu do dvou oblastí. Za prvé výzkum a inovace a za druhé energetická účinnost. Protože ze stávajícího období máme následující zkušenost. Když dáme obecnou podporu velkým podnikům v jakékoliv formě, tak to povede ke špatnému využívání fondů. Při nejmenším několik hodnocení došlo k tomuto závěru. Takže nejsme proti podpoře velkých podniků, chceme jenom, aby tato podpora byla více zacílená. Tak, aby podporovala dosahování cílů v oblasti výzkumu, inovace a energetické účinnosti. Nyní ještě pár slov k posílení energetické účinnosti v rámci Fondu soudržnosti. Velmi se stavíme za to, aby naše fondy přispěly k plnění cílů v oblasti energetické udržitelnosti a užívání a udržitelných zdrojů. Energetická účinnost a zvyšování v oblasti výstavby je důležitým aspektem, ale na druhou stranu si nemyslíme, že fond soudržnosti, který má jiné cíle, je potřeba pro toto otevírat, protože pořád máme prostor v EFFR to, abychom podporovali opatření v oblasti bydlení. Takže přesvědčte nás nejprve, že v rámci EFRR nemáme dostatek prostředků a potom se pochopitelně budeme rádi zabývat eh, možností použít pro tento účel fondy soudržnosti. Teď, co se týče koordinace, tak tady velmi vítáme vaši podporu pro synergii a koordinace. Je to pro nás důležité. Hovořili jsme o tom také v dokumentu o společném strategickém rámci. A nakonec jenom otázku k partnerským smlouvám. Nám šlo o to, že by se jednalo o smlouvu, mezi komisí a partnerstvím v členském státě. Navrhli jsme kodex chování, který v tomto smyslu sehrává důležitou roli. To je z mé strany vše. Děkuji. 30 sekund, kolega... Děkuji. 30 sekund ještě kolega Kalčan. A no, takže prosím, který teď se probral, tedy tak máte slovo. Ano, 30 vteřin. Zde je třeba zdůraznit jednu významnou věc na adresu zpravodajky. Je třeba, aby mm, mm, tyto intervence z evropských fondů byly slučitelné s dalšími fondy. Třeba tady takový máme problém, tedy abychom eh, tedy eh, využívali ten eh, fond pro rozvoj, eh, pro rozvoj regionu, tedy mm, s dalšími fondy, třeba co se týče energetické účinnosti. Je to třeba zracionalizovat, takže pozor na kompatibilitu a pozor na racionalizaci. To jsou dvě věci. Já se omlouvám, ale já tedy musím je teď na výbor pro dopravu. Děkuji. Kolega Ičkok, 30 vteřin. Prego. Ulskog. Ulskog, omlouvám se, 30 vteřin jako kolega Kalčan. Tak mycket, fru ordförande, för att jag fick ordet fastän jag var sent ute. Děkuji mnohokrát. Paní zpravodajko, eh, respektive paní předsedající, děkuji vám za udělení slova, byť na tak krátkou dobu. Já chci mluvit proti tomu, co právě zaznělo je velice důležité, aby prostředky ze strukturních fondů sloužily, mohly sloužit i energetické účinnosti. Nejde pouze o podporu rozpočtů, jde o e, stav veřejných budov a dalších. A přesně v době, kdy máme málo prostředků v členských státech, je důležité tyto prostředky z fondu používat. Jindy se lze obejít bez nich, ale nyní ne. Každopádně nutné je používat eh, efektivně peníze z rozpočtu, používat je tam, kde je potřeba nejvyšší. A proto by se měly používat i v oblasti energetické účinnosti. Děkuji. Děkuji, já se omlouvám kolegům, kteří ještě chtěli slovo, ale my musíme eh, pozdravit paní eh, komisařku, která již přišla, takže ještě kolegyně Toja má pět minut, aby to uzavřela a já se omlouvám paní komisařce, takže pět za pětiminutové spoždění. Děkuji. No, a tady je problém s mikrofonem, ne, já se omlouvám. Já jsem možná mluvila příliš dlouze úvodem, ale já si myslím, že tato problematika si vyžaduje čas, e, takže teď bych to chtěla nějak dohnat. A myslím si, že spolu s komisí, Evropskou komisí, musíme lépe si to osvětlit, e, protože my nechceme, aby to bylo všechno svázané, rigidní. Ne. E, je to třeba tedy si ještě nějak objasnit. A teď kolegům bych řekla, já myslím, že zde panuje velký souhlas, pokud je o priority. A i když možná tam mohou být určité malé názorové rozdíly, i když si myslím, že ne. Takže především eh, malé střední podniky, to je jasné, ano, ale eh, potom máme zde i velké podniky, které vytváří třeba ty klastry s těmi malými podniky a ty nemůžeme také vylučovat. To jsem chtěla říci i tedy na adresu komise, takže preferenčně dáváme přednost jim, ano. Ale ještě na kolegu Fanisteroje, a, e, který je z výboru Regi, takže to zná velice dobře. Ale mně se zdá, že <clears throat> ať jde o budovy, tedy stavebnictví, ať jde o to, Eh, vlastně eh, eh, mít možnost realizovat projekty, které byly třeba odsouhlaseny v rámci jiných fondů a takže je třeba si uvědomit, jaké jsou ty hlavní body. My se brzy tady sejdeme se stínovými a ta naše schůzka bude otevřená i dalším kolegům, nejenom stínovým a můžeme se sejít, abychom si to mezi sebou osvětlili, poněvadž já jsem předložila pár pozměňovacích návrhů, některé z nich jsou významné. Naše návrhy ale musí vzejít z diskuze, společné diskuze. A poslední věc, kterou řekla paní předsedkyně. Já třikrát nebo kolikrát jsem to zopakovala, i Fanisteroj to zopakoval a zde i to chci osvětlit před paní komisařkou, když se jí tato tematika netýká. Je třeba, abychom se zaměřili na strategický eh, eh, rámec, ale nechceme, aby tyto obecné věci potom se odsouhlasovaly přes aktiv přenesené působnosti. To ne, to je pro nás nepřijatelné tedy i pro parlament, protože strategický rámec přece obsahuje tak významná ustanovení, která musí být odsouhlasována poté legislativní procedurou a ne jinak. Takže mm, mm, je třeba zajistit, aby e, tedy odsouhlasení těch částí, které se týkají synergií a tak dále, tak aby Eh, do toho byl eh, zapojen parlament jako spolurozhodovací orgán, to je pozice i výboru REGI, i našeho výboru, poněvadž eh, řada těchto cílů se dotýkají naší kompetence, našeho výboru. Určitě se sejdeme ještě s kolegy a na přípravné schůzce. Děkuji kolegyni Toja i za stručnost reakce. A ještě bych vás informovala, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 3. květen ve 12 hodin. A nyní ještě jednou bych chtěla poděkovat Nelly Kres, paní místo předsedkyni komise, která má na starosti strukturovaný dialog eh, v oblasti digitální strategie a omlouváme se za malé spoždění. Paní komisařko, děkujeme za trpělivost, eh, protože došlo k pětiminutovému skluzu. Teď máme k dispozici ale hodinu. Dáme slovo paní komisařce nejprve a poté dostanou slovo koordinátoři a potom další kolegové. Paní komisařko, prosím. To be with you. Děkuji, je mi velkým potěšením zde být mezi vámi, paní předsedající. V dnešních dnech nelze v žádné eh, diskusi ignorovat hospodářství. Jak víme, ekonomika v současnosti prochází krizí, která už nás stála eh, mnoho miliard eur. Brzy to, nás to může stát až 5 Eh, až 5 HDP, respektive tedy to mohou být i náklady v online eh, nakupování, online obchodování. A podle studií vidíme, že investice v ICT, v informačních technologiích, jsou nejproduktivnější, protože umožňují nové způsoby obchodování, novou produktivitu, nové inovace a dává nám to novou naději eh, na růst do budoucna budeme mít stále více digitálních aplikací, stále více online služeb. Zejména vzhledem k levnému přístupu eh, v cloudu takzvaném s potenciálem pro zdravotnictví v této oblasti eh, uvidíme jistě velmi výrazný růst. Ovšem, paní předsedající, pouze tehdy, zda budeme mít správné zdroje k dispozici a pouze když zajistíme, že Evropa je na ten digitální přechod, přerod připravena. A v této oblasti je nutné jednat nyní, jinak nebudeme moci sklidit všechny výhody, které toto sebou přináší a bude to znamenat um, obrazně řečeno medvědí službu pro budoucnost. Potřebujeme zejména tři věci. Jednak právní rámec, který nám otevře digitální jednotný trh tak, aby se lidé nesetkávali s překážkami na každém kroku, s restrikcemi a s vysokými náklady, například s náklady, jako je to nehorázné roamingové placení, což jsou věci, které můžeme jednou provždy jsme ze stolu a ukončit. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně a Angelice Nipler, za podporu v přípravě předběžné dohody. Připravovaný balíček podpoří konkurenceschopnost, podpoří tvoření nízkých cen a podpoří náš digitální jednotný trh. Těším se na debatu v plénu 9. května. Pakliže vytváříme různorodý digitální trh, nesmíme zapomínat na to, že potřebujeme prostředky, díky kterým bude tento trh existovat, to znamená e, strukturovaný online obsah už jsme viděli, eh, jak moc lidem v Evropě záleží na online obsahu a na pravidlech, která ho řídí. Lidé dokonce vyšli do ulic, kde eh, svůj názor říkali nahlas a od nás očekávají, že provedeme přerod do nové éry a my to musíme dokázat. Můj kolega Michel Barnier eh, se mnou spolupracoval na návrhu pro režim pro ochranné známky. Naše návrhy chtějí začít s přípravou určitého, určité části této otevřenosti a těchto změn. Bohužel, paní předsedkyně, musím konstatovat, že současně předložené pozměňovací návrhy drasticky osekávají flexibilitu a inovativnost návrhu komise, a to zejména v oblasti komerce. Pokud eh, tento trend bude pokračovat, bude znamenat promarněnou příležitost je nutné naprosto jasně formulovat to, že e, veřejné instituce mají e, možnost generovat zisk i prostřednictvím e, partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Podívejme se na veřejnou zprávu jako takovou. To tedy zametáme před vlastním Prahem. Trh, otevře, trh založený na otevřených datech už dnes má hodnotu desítek miliard eur. Naše právní návrhy, které se týkají informací v, ve veřejném sektoru, tento zlatý důl mohou dále otevřít, což bude stimulovat nové hospodářsko-sociální aplikace, e, pole, zlepší to demokratický dohod a zlepší to samotné politické rozhodování. Upřímně doufám, že se mohu spolehnout na podporu parlamentu. Rovněž do léta předložíme právní návrh ohledně elektronické identifikace, ověřování elektronických podpisů. V rámci této aktivity zajistíme jednak celoevropské vzájemné uznávání a, uzn- a, a akceptaci elektronických identifikačních průkazů. Dále chceme zajistit vyšší interoperabilitu elektronických podpisů a jejich vyšší uživatelnost i na mobilních telefonech. A nakonec budeme se zabývat i souvisejícími službami jako časovými známkami, certifikovaným dodáním a tak dále, tak podobně, což lidem dodá novou důvěru eh, pro obchodování v celé EU. Otevř, z, eh, bude to znamenat nové tržní příležitosti a bude to znamenat i nové možnosti úspor pro vlády. Kromě toho v rámci tohoto digitálního jednotného trhu se musíme zabývat i novým vývojem. V loni jsme v tomto výboru hovořili o cloud computingu, což byla tehdy naše priorita, zcela správně. A nyní potřebujeme rámec, který bude přátelský vůči cloudu. Potřebujeme jasné, jasná opatření ohledně ochrany dat, eh, o přenositelnosti dat a o zodpovědnosti. Chceme-li být aktivní v této oblasti, já jsem mimo jiné na začátku tohoto roku oznámila eh, partnerství pro cloud, což znamená, že potřebujeme společné požadavky, které nám pomohou vypořádat se s celoevropským trhem v oblasti cloud computingu a vypracovávat nové iniciativy. Toto partnerství bude zahájeno ještě letos. Momentálně hovoříme s partnery, s Japonskem a dalšími, tak abychom zajistili, že i zbytek světa bude pracovat na stejných premisách. A další věc, co potřebujeme, je sítěvá infrastruktura. Pokud jde o rádiová spektra, eh, já jsem velice ráda, že se nám podařilo splnit cíly našeho velice ambiciozního programu a děkujeme všem, zejména panu Herkmarkovi. Ovšem, ehm, tato spektra nejsou vše. Potřebujeme širokopásmový internet, kter, jehož rychlost se každé dva až tři roky zdvojnásobuje. A všechny tyto nové služby od video on demand před cloud access po virtuální půjčovny filmu potřebují velmi široké pásmo, aby dobře fungovaly. V příštích letech nízká kapacita sítí celý tento potenciál bude brzdit, bude to brzdit tyto nové aplikace a služby. Pokud bychom zajistili nové pokrytí, uvidíme jednoznačné výhody. Vyšší penetrace širokopásmého internetu může znamenat až 1,5 navrh k růstu HDP. To je potenciál trhu, o kterém mluvíme, zejména v příměstských a venkovských oblastech. Pokud nechceme, aby části Evropy byly takzvané black spoty v širokopásmém internetu, musíme posílit důvěryhodnost trhu. Právě proto potřebujeme návrhy eh, o nástroji Connecting Europe. Pokud toto bude odsouhlaseno, inovativní financování může dále podpořit tento sektor a jeho zisky. Pokud toto navíc kombinujeme s příměstskými a venkovskými oblastmi, mohli bychom tak vytvořit síť pro propojený a konkurenceschopný kontinent. To řečeno, dovolte mi říci také to, že nástroj Connecting Europe by usnadil funkci e-governmentu elektronické zprávy, v celé Evropě, což je velice důležité pro ty, kteří cestují, obchodují a nebo vůbec existují v rámci jednotného trhu. A to je právě ta evropská přidaná hodnota. Nicméně tento návrh se neobejde bez vaší podpory a bez podpory vašich kolegů v rozpočtovém výboru. Kromě jist- sebejistoty, jistoty v trhy, chceme eh, omezovat i náklady na aktivitu na trhu a já jsem velice eh, ráda, že naši odborníci nám říkají, že můžeme uspořit až 13 například tím, že budeme sdílet infrastrukturu, eh, že budeme koordinovat rollout nových služeb anebo zavedeme zjednodušený režim. V této věci předložím návrhy do konce roku. Kromě toho je potřeba investovat do budoucích technologií. Eh, už eh, v rámci programu Horizon 2020 můžeme vytvořit prostředí pro udržitelný a dlouhodobý růst. Například výzkum v oblasti ICT může podpořit naše vedoucí postavení na trhu, eh, naši vědeckou excelenci a eh, schopnost vypořádávat se s výzvami, jako je změna klimatu nebo starnocí populace. Zkrátka, Chceme-li zachovat krok s našimi partnery jinde ve světě, musíme zachovávat eh, vysoké investice do výzkumu. Takže doufám, že Horizon 2020 eh, kolegové podpoříte. A další věc, kterou potřebujeme, je lidský kapitál. Brzy bude 90% eh, zaměstnání vyžadovat digitální schopnosti. Už dnes 25% evropských dospělých nikdy nepoužívalo internet a nemáme dostatečné množství absolventů vysokých škol v oblasti ICT. Eh, v budoucnosti se eh, tyto, tato čísla v nedostacích budou pohybovat v tisících. Já jsem se teď vrátila eh, ze setkání tří italských ministrů, kteří se angažují v digitální agendě. Já jsem jim říkala, že mají skutečně hodně práce, protože 41% italské populace nikdy nenavštívilo žádnou webovou stránku, což je obrovské množství lidí. Hovoříme-li o nezaměstnanosti mladých. Eh, vidíme zde obrovské, obrovské počty lidí, kteří nemají práci. Eh, což je nepřijatelné. Potenciál mladých lidí musíme využívat, protože tito lidé často velice dobře umí užívat online služby. Je nutné, aby i tito lidé byli produktivní v našem hospodářství, protože mají zvláštní dovednosti, které je potřeba uznat a je potřeba dát jim eh, možnost získat zkušenosti, aby svůj potenciál mohli využít plně. Já na realizaci této, tohoto potenciálu momentálně pracuji se svými kolegy. Pan Barroso se mnou eh, požádal všechny členské státy, aby určil takzvaného Digital Champion, což je osoba nebo projekt, který bude určovat, jakým směrem se budou národní projekty vyvíjet. Některé dobré příklady vidíme například ve Velké Británii a v jiných státech, kde už tato iniciativa probíhá, probíhala už například v minulém roce. Každá země potřebuje Eh, dynamické jednotlivce, kteří budou dedikováni těmto aktivitám. A hovoříme přitom o dedikaci zejména na konkrétní úkoly a hovoříme o, úkolech, kteří, eh, o lidech, kteří budou použitelní eh, jako příklady v těchto sektorech. Jedná se o příležitost do budoucna a možná vy, kolegové, sami víte o lidech, kteří by mohli být kandidáty na e, tuto funkci. Je nutné, aby každý členský stát měl svého digitálního šampiona. Zatím máme sedm kandidátů ze sedmi členských států a já se těším na ty ostatní. 11. června bychom se s nimi chtěli setkat, eh, a to v Bruselu, zde v Bruselu. Doufáme, že to do té doby stihneme. Budeme s nimi hovořit eh, o tom, před jakými výzvami stojíme a co je v sázce. Jakmile tito eh, šampioni budou určeni, bude to obrovský zdroj znalostí, bude to elitní tým, který bude schopen uspořádat aktivity podle potřeb jednotlivých členských států. To znamená, nebude to jen nějaký byrokrat v Bruselu, který diktuje to, co všichni ostatní musí dělat. Bude to aktivita na úrovni, která zohlední národní potřeby a která bude inspirována těmi národními šampiony. Když jsme hovořili v loni o pracovním programu komise byla určena bezpečnost jako jedna z dalších priorit. Samozřejmě všechny tyto sítě a rámce jsou nám k ničemu, když nebudou bezpečné, když budou napadnutelné a zneužitelné. Takže to je další téma, které já, eh, eh, kterým já se hodně zabývám. A to, tady hovořím zejména o nutnosti proškolení všech těch Evropanů, kteří nepoužívají internet, eh, ať už proto, že mu nevěří, nebo z nějakého jiného důvodu. Zkrátka musíme lidem dokázat, že internet je bezpečná platforma. Mně to nedávno bylo velice živě připomenuto, a to teď hovořím o své vlastní zemi, kdy eh, operátoři v Nizozemsku odřízli od sítě stovky tisíc lidí což eh, neznamenalo přerušení pouze eh, volnočasových což neznamenalo přerušení pouze volnočasové komunikace, ale i komunikace v oblasti velice důležitých zpráv. Ovšem představme si, kdyby v důsledku něčeho takového to Takového to e, spadla síť v budoucnosti, kdy na tu síť bude napojeno zdravotnictví, veškerý biznis a třeba i lidé jinak velmi, velmi e, izolování. Já samozřejmě nehovořím o tom, že bychom chtěli přikazovat větru dešti a zabraňovat úplně každému požáru nebo zkratu, ke kterému může dojít, ale musíme si uvědomit i riziko například související s hackerskými útoky. Ve třetím kvartálu tohoto roku chceme přijmout Evropskou strategii pro bezpečnost internetu a jedním z našich návrhů budou e, možnosti sdílení kritických informací. Budeme hovořit o nutnosti vytvoření reakčních týmů pro počítačové útoky a budeme muset podpořit e, iniciativu i soukromých subjektů, která pomůže zajistit bezpečnost všech sektorů naší digitální agendy. Já se velmi těším na diskusi o těchto a dalších tématech 21. Eh, a 22. června na našem výročním schromáždění pro digitální agendu. Tento rok, paní předsedkyně, se bude jednat o skutečně interinstitucionální akci, kterou eh, pořádá Evropský parlament, sociální výbor, výbor regionu a komise. děkuji vám a vaší administrativě za to, že jste nám toto schromáždění pomohli zorganizovat. Informace z něj pak půjdou do přeskumu v polovině období digitální agendy, které nastane letos na podzim a e, bude se jednat o velice konkrétní informace o implementaci. Ve všech zemích v Evropě, dámy a pánové, a na všech úrovních státní zprávy se provádí operativní strategie a našim občanům je zkrátka eh, na čase ukázat, že i Evropská unie jako taková hraje svou roli, dělá svou práci a hledá možnosti úspor a zefektivnění naší práce. To znamená, že musíme, tak říkajíc dnes, investovat do informačních technologií, aby malé firmy, které budou v budoucnu chtít expandovat, nebudou mít s těmito věcmi problémy protože společnosti budou potřebovat e, dobré digitální sítě, budou potřebovat mít přístup na celoevropský trh a až se tyto firmy budou ptát na tyto otázky u nás v Evropě, je nutné, abychom jim mohli dát ty správné odpovědi. Je nutné vytvořit elektronickou Evropskou unii. Děkuji vám. Grazie veramente al commissario. Diamo subito la parola. Děkuji paní komisařce, hned dáme slovo koordinátorům, kteří mají tři minuty. Paní Del Castillo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní komisařko Kres, paní místopředsedkyně, že jste přišla. A v podstatě již je to dva a půl roku téměř, kdy jsme nastoupili zde do funkce. A teď, co se týče té doby, která uběhla, to je vlastně takové symbolické. A já myslím, že velice brzy uzavřeme to, co lze eh, nazvat eh, strukturovaný dialog mezi eh, vaším generálním ředitelstvím a vámi, jakožto osobu odpovědnou za toto portfolio, tedy za digitální agendu, a naším výborem, eh, poněvadž skutečně ten dialog byl velice, velice pozitivní a mm, já si myslím, že mm, jsme si velice blízcí, tím pádem jsme se mohli eh, často scházet a i důkazem toho je, že 21. a 22. června zde v parlam- na půdě parlamentu proběhne právě digitální schromáždění, <clears throat> a to i díky úzké spolupráci, kterou máme. Kromě toho, byste to také zmínila, i velice <clears throat> úzká je spolupráce v oblasti radiospektra třeba. A zde já si myslím, že lze říci, že teď jsme téměř v polovině našeho funkčního období a e, naše bilance je, že s vámi skutečně ta spolupráce byla výborná. Já mám dvě otázky na vás, a to velice stručně. Vy jste se zmínila o té druhé, ale ta první, myslím, že nebyla zmíněna. První, první tedy moje otázka se týká Světové konference o telekomunikacích, mezinárodních telekomunikacích, YCIT. E, to se bude konat v prosinci a opět, jak dobře víte, se bude diskutovat o mezinárodních předpisech o telekomunikacích. Vy to víte velice dobře, protože v minulém roce jsme měli možnost to zažít společně v Nairobi. A tam jsme slyšeli takové dvě hlavní linie, které se týkají toho, jak eh, rozvíjet internet. Eh, zdali tedy <clears throat> jít tou cestou eh, ze sporu nahoru, bottom up, vzhledem k tomu, že zpráva internetu je spíše taková sektorová, a nebo, tak jak navrhují země jako Rusko či Čína, zdali bychom spíše neměli jít e, cestou takové spíše v úvozovkách vládní kontroly. O tom se bude diskutovat také v Ženevě. A bude se o tom diskutovat s Ruskem a s Čínou, ale také i se Spojenými státy. A najednou Brazílie, Brazílie, která spíše v tom byla blížší Rusku a Číně, tak spíše teď se přidala k pozici USA a Evropské unie, to znamená zachovat ten multisektorový charakter internetu. A mm, Brazílie a další latinskoamerické země e, také i se e, sejde tedy v září nebo v říjnu společně s dalšími státy a náš výbor, naše delegace byla v Brazílii před dvěma, třemi týdny a oni se nás ptali, zdali paní komisařka se zúčastní té jejich, toho jejich zasedání. A je to tedy téma, které má velký dopad do budoucna. Já se ptám, jaký je stav, jaká je situace a jakou roli v tom bude hrát komise. Za druhé, v souvislosti s eh, cloudy, eh, s cloud computing. Vy jste, paní komisařko, <clears throat> se o tom zmínila. Je to téma velice významné. A to jenom z důvodu konkurenceschopnosti, protože eh, to je podstatné pro naše podniky, ale má to průřezový horizontální charakter a mimo jiné je to takový urychlovač budování digitálního trhu jednotného. A já se ptám, zda do konce června komise předloží návrh, který se toho týká a e, můžete tomu dát tedy nějaký impuls, aby to tak bylo? Děkuji, kolegyně Tykau. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc doamnei comisar pentru... Děkuji. Já chci poděkovat paní komisařce za prezentaci Děkuji mnohokrát. Velmi vítám iniciativu Evropské komise uspořádat v červnu digitální zhromáždění. V loňském roce proběhlo stejné zasedání, které bylo velice zajímavé. V letošním roce před námi stojí nové výzvy a předpokládáme, že tato konference bude znova velmi zajímavá. Chci se zeptat paní komisařky, jestli už existuje alespoň orientační termín pro balíček týkající se elektronického podpisu. Myslím si, že to je důležitá věc a že je opravdu potřeba zajistit, aby v Evropské unii existovaly prostředky pro vzájemné uznávání elektronických podpisů. Kromě toho potřebujeme nový systém, evropský systém elektronické totožnosti. A říkám to z toho důvodu, že v členských státech se stále více eh, vládních služeb přesunuje na internet. Většinou tyto služby byly vyvinuty na národní úrovni a eh, jsou zabezpečovány z národní úrovně a v některých případech se těžko k těmto službám dostanete z jiného státu, pokud jste se do něj přestěhovali. V některých případech potřebujete elektronický podpis, v jiných ne. Myslím si, že je tady opravdu potřeba, aby Evropská komise předložila balíček k elektronickému podpisu. Je potřeba zajistit i určité elektronické přemostění umožňující autorizaci národních orgánů, které budou poskytovat takovéto elektronické podpisy. Myslím si, že tím by se e, Evropská unie a Evropa obecně postavila do čela této oblasti elektronických podpisů. A cloud computing. Děkuji mnohokrát za evropské partnerství k této problematice, ale Domnívám se také, že je potřeba, abychom měli strategii napsanou na papíře ke cloud computingu v, computingu v Evropě. A kromě strategie potřebujeme také akční plán, který by měl obsahovat při nejmenším standardy bezpečnosti, ochrany dat, vlastnictví dat, řízení dat. Měly by tam také třeba být eh, vzory smluv pro uživatelské eh, dohody a měla by se stanovit evropská pravidla v této oblasti. Měli bychom se také domluvit na tom, jak členské státy mohou přispívat k rozvoji cloud computing. Nástroj k propojení Evropy, tam máme 2,5 miliard euro na propojování služeb elektronické státní zprávy, ale také tyto prostředky mohou být použity k podporování širokopásmové infrastruktury. Jak jste říkala, tato infrastruktura je nezbytným předpokladem pro zavedení jednotného trhu v této oblasti. Na závěr chci říci, že potřebujeme evropské i národní politiky v této oblasti. Především takové politiky, které by podpořily mladé ženy ve studiu informačních technologií, protože si myslím, že v této oblasti máme veliký potenciál, který se zatím dostatečně nevyužívá. Kolega Anders Dotter. Děkuji. Nyní má slovo eh, kolegyně Anders Dotter. Také komisionáren. Děkuji mnohokrát. Já bych eh, chtěla poděkovat paní komisařce že si našla čas, aby se za námi sem do výboru pro průmysl přišla podívat. Vy jste, paní komisařko, zmínila příslušnou směrnici a já se chci eh, zeptat, jak to vypadá s výjimkami ze směrnice, eh, protože vím, že k tomuto probíhá diskuse a já bych se chtěla zeptat, jaké výjimky předpokládáte. Eh, ta strategie, kterou jste zmínila, eh, mě napadá otázka, jak to vypadá s kyberútoky. Mně eh, napadá, jestli máme nějaká opatření pro ochranu soukromých podniků, protože soukromé podniky jsou mimo jiné majiteli většiny hlavních infrastruktur, na které se útoky podnikají. Děkuji. Děkuji kolegyně Ford. Uh, děkuji, paní komisařko. Eh, děkuji vám zejména za to, že takto podporujete digitální trh. Mám dvě hlavní obavy, které už jsem zmiňovala v minulosti. Máme zde tu digitální propast. Eh, v některých oblastech máme dostupnost vysokorychlostního internetu, v jiných oblastech ne a tyto oblasti jsou hospodářsky odříznuté právě v důsledku tohoto, této propasti. Já vám děkuji za vaši práci v oblasti rádiových spekter, protože by jinak bylo velice obtížné eh, dosáhnout na ty venkovské oblasti jinak než eh, mobilními sítěmi. Takže za to vám děkuji. Nicméně stále existují oblasti, které sice nejsou vzdálené, ale jsou stále oddělené. Zkrátka, někdo potřebuje potvrzení toho, že zde existuje poptávka uživatelů, než tam začne investovat. E, což v, e, například v našich e, volebních okrscích vede k tomu, že spotřebitelé nejprve podepisují, že by měli o danou službu zájem, než ta služba je zavedena. Já vám děkuji konkrétně za širokopásmý internet v Norfolku Eh, kde se po investici ukazuje, jak vysoká poptávka uživatelů je. Děkuji vám také za boření bariér pro investice. Jsem si jistá, že udělat více pro úsporu sdílením lze, zejména tím, když budou sdílet infrastruktury veřejné a soukromé subjekty. Také je potřeba Eh, rychleji řešit otázky státní pomoci, které velice často způsobují bariéry pro investování. A k tématu investování ze strany soukromých aktérů chci zmínit ještě toto. Jsou oblasti, kde vzhledem k pravidlům pro investice vytváříme nové bariéry, vytváříme nové náklady. Ve výboru Econ se zabýváme balkovní legislativou, kdy banky mají mít více kapitálu. Já jsem navrhla snížení Eh, kapitálu eh, pro investice, dlouhodobé investice do infrastruktury, zejména do komunikací a snížení investic na projektové dluhopisy z EIB o 50%. Já si myslím, že to jsou méně rizikové investice pro banky a bylo by užitečné, kdyby ostatní členové tohoto výboru mohli mluvit o tom samém, když se hovoří o kompromisech a bylo by prima, kdybyste to vy, i vy mohla zmiňovat v komisi. Legislativa Solvency 2, my jsme eh, toto museli v nedávné době drasticky přepracovat vzhledem k nebezpečí drasticky zvýšených nákladů pro pojišťovny. Nicméně jsou zde ještě podrobnosti, paní komisařko, o kterých eh, se, o kterých se musíte informovat, protože mnoho z těch výhod okamžitě mizí když eh, podkročíte určitou hranici a většina těch služeb se dostává i do sféry BBB a nikoli eh, už do sféry A. Takže otázka, zda netransponovat pravidla pro pojišťovací společnosti i na penzijní fondy. Ačkoliv tedy děláte mnoho práce pro uvolnění investic v jiných sektorech, je nutné nezapomínat na náklady naší finanční legislativy a na to, co to může znamenat pro soukromé investory. Děkuji. Děkuji a na konci Eh, mm, příspěvku koordinátoru dáme slovo paní komisařce a poté budou eh, mít možnost další kolegové se vyjádřit, tak prosím. Thank you <clears throat> for your, um, for... Děkuji za zajímavé konstruktivní otázky, které mi umožňují zaběhnout trochu více do podrobností. Souhlasím s tím, že nejde pouze o pozitivní spolupráci, Je vidět, že se velmi angažujete v této oblasti, že vás zajímá náš návrh, který předkládáme. Je jasné, že mezi jednotlivými politickými skupinami nebude vždy panovat stejný názor. Kdyby panoval, to by asi byla celkem nuda, ale obecně velmi ráda vidím, že jsme všichni angažovaní, že neotálíme a že se snažíme v této oblasti poskytnout Evropě konkurenční výhodu. Když to srovnám s, se svým prvním funkčním obdobím, měla jsem na starosti tehdy velice složitou oblast, teď je ta oblast ještě složitější, ale zase bližší občanům. Když jsem měla na starosti konkurenceschopnost, eh, konkurenci, pardon, hospodářskou soutěž, tak jsem spíše byla takovým rozhodcem a stanovali jsme pravidla, která musí ekonomika dodržovat, ale tady musím říci, že mám na starosti oblast, která je velmi blízká ekonomice, trhu práce, ale také každodennímu životu běžných občanů. V dnešní době žijeme ve velmi těžké hospodářské a finanční situaci a proto to, co jsem říkala, platí ještě více. Nezaměstnanost, především nezaměstnanost mladých, je nepřijatelně vysoká a proto je potřeba, abychom se společně co nejvíce snažili eh, jako Rada, Parlament a Komise prosazovat digitální agendu, protože to obsahuje pro tyto lidi příležitosti. Nyní dvě otázky, o kterých hovořila Pilar. A konkrétně k tuniské konferenci. Vy jste tam byla, já jsem pouze dostala informaci z druhé ruky. Myslím si, že toto fórum pro řízení internetu by mělo zůstat více stranné. Musí být nezávazné, ale zároveň musí snažit uh, se více prosazovat. Tady si myslím, že mezi námi panuje úplná zhoda. Myslím si, že je potřeba dohloubky diskutovat různé otázky týkající se eh, řízení a zprávy internetu. Já jsem navrhla takzvanou internetovou dohodu, která by měla eh, vytyčit směr do budoucnosti v oblasti řízení a zprávy internetu. A děkuji parlamentu, především vašemu výboru, za velmi dobrou spolupráci. První eh, zasedání jsme měli 24. ledna k IGF, další zasedání proběhne za pár dní. Takže jsem velice rád, že se snažíme společně na IGF a zastupovat Evropskou unii. V září plánuji cestu do Brazílie a doufám, že se nám podaří to spojit. Byla bych velice ráda, kdyby se to podařilo tak, abychom tam byli ve stejnou chvíli, protože si myslím, že by to bylo smysluplné, i, že by to bylo smysluplné i pro naše hostitele, aby ty návštěvy nenásledovaly jedna po druhé. A nyní, co říkala paní Tykou, ta bohužel musela odejít, jak říkala. Má také více funkcí. To se nedá nic dělat, ale určitě odpovědi týkající se elektronických podpisů dostane. Příští měsíc předložím eh, návrh k revizi směrnice o elektronických podpisech a vzájemném uznávání identifikace Eh, identifikátorů. Tak, aby byla zvýšena interoperabilita, a to i přeshraniční. Budeme tam hovořit také o elektronických pečetích, budeme hovořit o a, eh, doporučených internetových zásilkách, o dlouhodobém uchovávání informací a podobně. Dostali jsme k tomu stovky podnětů, které jsme všechny analyzovali a je vidět, že je potřeba v této oblasti přijmout regulační opatření. Teď nástroj k propojení Evropy. To patří mezi nejvíce inovativní návrhy Evropské komise. Netýká se to pouze širokopásmového internetu, ale týká se to také infrastruktur pro služby, jako třeba Europeana, Chceme tím posílit růst, modernizovat ekonomiku, zvýšit efektivitu využívání evropských rozpočtů. Nástroj k propojení Evropy potřebujeme, potřebujeme takovéto nástroje pro investice a platí to ještě více pro tuto část, která se soustředuje na venkov a na oblasti, kde nepůsobí trh nebo selhal trh. investoři v těchto oblastech nepokrytých nebo téměř nepokrytelných z, z privátních zdrojů budou moci se takto dostat k dlouhodobým financím. Nyní osiřelá díla. Michel Barnier pracuje na návrhu o autorských právech. Cílem úpravy o osiřelých dílech je vytvořit e, právní rámec, který umožní digitalizaci těchto osiřelých děl a jejich zpřístupnění na internetu to je potřeba, ale bez eh, právní jistoty třeba filmové archivy nejsou schopni a nejsou schopny uchovávat tento archivní materiál a dávat jej k dispozici. A mohli bychom přijít o staré archivní materiály, to by pro mě bylo nepřijatelné. Snižování nákladů na široké pásmo. To byly zajímavé myšlenky, které předložila paní Ford. Budu o tom hovořit se svými službami, především s kolegy, kteří mají tuto konkrétní oblast na starosti. Co se týče snižování nákladů na široké pásmo, tak tady spustíme veřejnou konzultaci, proběhne vyhodnocení dopadů s tím, že se zamýšlíme nad tím, že bychom do konce roku předložili návrh Evropské iniciativy. Jde nám o to, aby se lépe využila stávající infrastruktura, za druhé, aby se lépe koordinovala nová infrastruktura a za třetí, abychom měli jednodušší a transparentnější systém pro poskytování povolení, potřebných povolení. Teď, co se týče používání strukturálních fondů, tak paní Ford o tom hovořila velmi správně. Podpora infrastruktury pro vysokorychlostní internet se změnila v oblasti eh, podpory rozvoje venkova a obecně politiky soudržnosti. Nyní budeme podporovat infrastrukturu pouze v méně rozvinutých regionech i nad tu 50% rezervu pro inovaci a budeme také podporovat nízkouhlíkovou ekonomiku. V těch přechodných regionech nebo rozvinutých regionech se infrastruktura financovat nebude. Z těchto prostředků tedy. Takže opravdu se to soustředuje na oblast rozvoje venkova, protože tam si myslím, že tyto nástroje mohou nejvíce změnit. Děkuji. Děkuji, teď je druhé kolečko příspěvku. Vzhledem k času, který máme k dispozici, tak mm, zde bych ráda apelovala na řečníky, aby se omezili na dvě minuty a jako první má e, slovo, slovo kolegyně Merkis. E, e, Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko, za to, že jste k nám dnes přišla. Eh, děkujeme vám za informace k tomu, jaké máte plány do budoucna. Eh, slovíčko trh se nám objevuje znovu a znovu. Je to eh, vždy součástí vašich politických projevů. Trh oproti jaksi zásahům z veřejné strany, oproti tady těm intervencím, interventions. Nicméně příkladů podobných eh, by byla celá řada. Já mám trošku jiný názor než vy, upřímně řečeno. Ve eh, skutečnosti je dobré, že bojujete s tím například, jak vysoké, jak nehorázné jsou náklady na roaming, ale víte co, mě by zajímalo, kdy dosáhneme nulové ceny eh, za roaming. To by byl hezký ideál, ale to se, to se nikdy nestane, že ano, buďme k sobě upřímní. Proč nenastavíte takovouto, takovouto, takovýto limit třeba do roku 2016? Eh, když se zabýváme tímto tématem dnes, tak s tím nesmíme do budoucna přestat. Eh, cloud computing. Souhlasím s tím, co říkala paní Tykau. Zde potřebujeme více bezpečnosti a více angažovanosti. Já si myslím, že zejména bezpečnost v internetu a ochrana osobních údajů je momentálně ten největší problém, který máme. Máme zde neustále eh, obrovské objemy citlivých dat, ať už zdravotnických dat nebo jiných, eh, která pravidelně unikají na veřejnost, což všechny znervozňuje. Vy říkáte, hledáme nová opatření, to je sice pravda, ale do budoucna je možné uvědomit si to, že sám trh všechny tyto problémy nevyřeší. Širokopásmové připojení. Eh, otevření tohoto trhu se už diskutuje velmi dlouho, například v Nizozemsku. Komise eh, rozhodla, že se má liberalizovat trh se širokopásmým internetem, což se zatím nestalo, ačkoliv se to eh, eh, od, od, rozhodlo už dávno. Eh, v mezidobí se objevují různé rozsudky antimonopolních úřadů, rozhodnutím antimonopolních úřadů, která říkají, že zde existují kartely. Já se chci zeptat tedy, jaké, jaký je váš postup, jestli jste pro tu liberalizaci nebo proti ní, protože pokud jste pro ní, tak by komise konečně měla v této oblasti něco udělat. Vy jste e, o tom mnohokrát hovořila a tím jste ovlivnila vlastně, jakým způsobem tento trh funguje. Říkáte, že do tohoto trhu je potřeba zasahovat tak, aby nedocházelo k odpojování ze sítě. Vy jste hovořila o těch no disconnecting strategies, eh, vy jste, hovořila jste o těch internet champions, o těch šampionech, eh, hovoříte o tom, že nelze připustit žádná omezení, jak u nás, tak ve třetích zemích, nicméně omezení internetu existují v zemích, jako je Sýrie nebo Čína. Možná, že i o tomto byste nás mohla informovat, jak to vypadá například s aktivitou pana Gutenberga v této oblasti. Děkuji vám. Děkuji, kolegyně Niebler. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. I já chci ze všeho nejdříve poděkovat paní komisařce za návštěvu a za příležitost k tomuto dialogu. Mám tři otázky. Jednak, paní komisařko, Eh, jistě sledujete, že už několik měsíců probíhá diskuse v rozličných výborech v parlamentu o dohodě akta, o obchodní dohodě proti padělání. Eh, tímto tématem už se některé výbory zabývají několik let, nicméně mm, nedávno parlament odhlasoval usnesení a tento týden budeme hlasovat i v našem výboru o této dohodě. A v ostatních výborech diskuse probíhají. Já vím, že tato dohoda má být přeskoumána komisí a e, respektive tedy soudním dvorem. Já tedy nevím, jaký je přesný stav tohoto, každopádně teď to je u soudního dvora. E, já bych chtěla znát váš osobní názor na tuto dohodu protože konec konců jste komisařka pro digitální agendu a komise tuto dohodu podepsala. No a nyní řešíme, co mluví pro tuto dohodu, co mluví proti ní. Já z, ze stanoviska Anderstote mohu stručně citovat, která v bodě 3 říká, že akta má e, sloužit posílení průmyslu, ale Eh, jde proti těmto cílům. Eh, z Evropy se nestane předjezdec nových inovací eh, ale a zároveň má podporovat malé a středně velké podniky při přístupu na trh. Takže zkrátka je zde mnoho protilehlých názorů a já bych chtěla znát ten váš jako zodpovědné komisařky. Druhé téma. Já vím, že zde probíhají určité procesy ohledně konkurenceschopnosti v souvislosti s velkými hráči na digitálním trhu, ať už je to Apple, nebo já teď nevím, jestli pro Facebook něco takového probíhá. To nemáte asi na starosti vy, ale vaši kolegové. Eh, my se také částečně zabýváme neutralitou internetu. Eh, existují zde určité veličiny, které si chtějí monopolizovat trh, tak říkajíc. Eh, a u kterých vnímáme velkou koncentraci tržního potenciálu. Samozřejmě potenciál pro zneužití trhu zde je. Já se chci zeptat, jaký je stav těchto jednání. A poslední bod, hovořila jste o cloud computingu, to je velmi důležité, ale chci se vás zeptat vzhledem k digitální agendě pro Evropu, jak vnímáte roli našich evropských hráčů v tom digitálním prostředí, v tom digitálním okolí? Například u smartphonů, tady vzhledem k technologickému rozvoji asi už nikdy nedoženeme to, co dávají k dispozici američané a jiní. E, já se chci zeptat, jak to je u cloud computingu, jestli to je podobné, jak jsou na tom naši evropští hráči a jaký druh podpory například v rámci programu Horizon 2020 máme nabízet, abychom ty silné stránky, kde máme know-how, a zkušenosti mohli dále podpořit. Soustředím se zejména na oblast služeb v internetu. Já si myslím, že u mnoha malých a středních firm které mají hlavní sídlo u nás v Evropě, máme obrovský potenciál, takže se chci zeptat, jestli bychom neměli spíše podporovat je, namísto toho, abychom vyplýtvali spoustu peněz na cloud computing, ačkoliv v této oblasti nemůžeme dosáhnout světové vůdcovské pozice. Děkuji. Prody. Děkuji, slovo má pan Prody. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní komisařko. Hm, domnívám se, že Tyto infrastruktury budou velice důležité pro udržitelnost. Ano, vlastně potřebujeme eh, snížit eh, spotřebu přírodních zdrojů a toto je velký potenciál. To, co teď nám nabízí ty informační a komunikační technologie, tedy možnost vlastně dematerializovat naši činnost. A paradoxem je, že nyní vlastně všechny tyto e, sítě jsou zadarmo, ale v podstatě opírají se o tu možnost e, vlastně e, znát zvyky spotřebitelů a vlastně vždycky pořád je spíše vybízí ty spotřebitele, tyto sítě vybízí k větší spotřebě přírodních zdrojů. A teď jde o to ale využít i samotný obsah jenom, tedy prostudovat různé možnosti, formy, jak spíše dávat takové pobídky, aby se tam dával tedy obsah, který bude podporovat růst Eh, lidí a mm, tak, aby se dávaly pobídky spotřebitelům dematerializovat svoji činnost. To je, eh, myslím si, důležitá součást, jak říkala kolegyně Merkis, mm, která se týká různých způsobů, tedy abychom měli skutečně evropské sítě, aby se spíš nemluvilo vůbec o slově roaming, aby přestalo existovat, protože to znamená, že to není evropské, to je neevropské. Děkuji kolego Prody, kolega Langen. Já, ich hab, eh, no, děkuji. Já mám velmi stručnou otázku eh, kolegyně a tady přichází, už se na ní ptala. Já bych od vás rád věděl, jak vypadá Eh, jak vypadá eh, stanovisko pana Cu Gutenberga k těm tématům, která byla zmíněna. A druhá otázka, téma akta. Já se chci zeptat, jestli interně eh, v komisi se někdo vyjádřil proti podepsání této dohody, nebo jestli to komise přijala jednomyslně protože eh, zatím vidíme obrovské množství kritiky proti této dohodě. A tato informace je pro nás velmi důležitá, protože eh, do budoucna budeme muset prověřovat podobná rozhodnutí o mezinárodních dohodách i jiného kalibru. Děkuji. Děkuji, tím jsme skončili s příspěvky, takže prosím, paní komisařko, máte slovo. Tak proč nezačít tou poslední otázkou, že ano? Eh, a hovořit o té strategii low disconnect, nízkého odpojování. O tom se zmínilo O tom se zmínilo několik lidí. Začneme eh, panem Gutenbergem. Já už jsem vysvětlovala, proč jsem ho požádala o pomoc. Eh, on je eh, velice kompetentní osobou. který má hodně znalostí o této velice citlivé oblasti té strategie No Disconnect. My o tom velmi dobře víme, Cathy Ashton a já velice úzce spolupracujeme. Jak víte, i paní Ashtonová se angažuje v no, Low Disconnect strategii a obě si myslíme, že pan Sugutenberg by nám s tím mohl významně pomoci. E, zatím je moc brzy na to, abychom popisovali, čeho už jsme dosáhli. My s panem Sugutenbergem úzce spolupracujeme. On nám minulý týden přijel do Bruselu a pomáhal nám srovnat si myšlenky o tom, jak s tímto tématem můžeme začít pracovat. Hovořili jsme také o arabském jaru. Eh, a podobně jako arabské jaro, toto není téma, které lze dohodnout a vyřešit. Je to stále oblast, na kterou musíme, ve které musíme vyvinout značné penzum úsilí. Nicméně, jaké máme ujednání s ním, on teď používá svou síť kontaktu a naši síť kontaktu, aby získal další informace Hrazeny jsou přitom pouze cestovní náklady a nic dalšího. Já jsem si jistá, že to nebude trvat tak dlouho eh, a brzy vás budu moci informovat o stavu věcí. A když už jsme u té e, druhé části těch revolt, ne tedy pouze u arabského jaru, ale u Sýrie, e, Sýrie je velice důležitá oblast. Já vám jistě nemusím eh, vysvětlovat, že to je ještě citlivější oblast než oblast arabského jara. O co my se snažíme je nevypracovávat pouze pokyny, které prosazují někteří z vás pro evropské internetové společnosti a společnosti ICT, tak aby tyto společnosti věděly, jak založit eh, biznis a respektovat přitom lidská práva. My budeme používat Evropský nástroj pro lidská práva a demokracii na podporu projektů, které budou bojovat s kybercenzurou, což je velice zásadní otázka, a dalšími porušováními lidských práv v ICT. První výzva eh, bude ještě před červnem 2012 já zde využiji i svoje výzkumné portfolio, abych eh, mohla tuto strategii Low Disconnect dále podpořit. Další výzvy, zejména v příští roce, se budou zaměřovat na důvěryhodné ICT a na zvyšování bezpečnosti a ochrany osobních dat v aplikacích pro koncové uživatele. V rámci našeho programu pro výzkum a experimenty eh, budeme zkoumat možnost vytváření mešových sítí s, bez jakéhokoliv jednotného bodu kontroly, které budeme dávat k dispozici nevládním organizacím, které je budou moci otestovat na možnosti zavádění cenzory, eh, cenzury a dalších útoků na eh, lidská práva. To bude probíhat v, úzce spolu, v úzké spolupráci s baronkou Eštnovou. Abych to řekla naprosto jasně, já vůbec nikdy jsem zatím nelitovala a nelituji to, že jsem požádala pana Cugutnberka o pomoc, o spolupráci. Myslím, že odvádí velmi kvalitní práci. Teď k otázce paní Nibler eh, o síťové neutralitě. Jistě víte, že všichni regulátoři v členských státech mají k dispozici čísla o transparentnosti a blokování. Já jsem je o tyto eh, informace požádala. Samozřejmě je zde určité spoždění, nicméně já doufám, že do května budu mít k dispozici komplexní zprávu, řekněme v polovině května by mohla být ta konečná zpráva o zprávě provozu v jednotlivých členských státech. To jsou data velice důležitá a až je budu mít, tak eh, zhodnotím situaci tak, jaká je a zjistím, jak se budeme posouvat dál. Eh, dodatečné pokyny nebo ještě přísnější opatření možná budou zapotřebí, abychom podpořili konkurenci a abychom spotřebitelům dali k dispozici dostatečný výběr. Pro mě je důležité, aby to nebyla pouze kvalitativní zpráva, ale důležité je, aby v ní byly zastoupeny i kvantitativní složky, abychom měli konkrétní informace o tom, co máme dělat. Důležitý bude zejména způsob, jakým se s touto situací vypořádáme. Akta a pan Langen a paní Nibler. Děkuji vám za zmínění tohoto tématu. Sdílím obavy které se objevují v souvislosti s jakoukoliv legislativou zajišťující otevřený internet. Pro mě je otevřený internet naprosto zásadní předpoklad. Mimo jiné, já chci mít i určitou definici toho, co to je otevřený internet, abychom a priori eh, neměli nedorozumění. Ale já si myslím, že jsme na jedné lodi a že nejde o podkopávání volného internetu, nejde o podkopávání stability a Nejde o rozvracení jedinečnosti sítě internet jako takové. To by pro mě ani nebylo přijatelné. Není, není možné ovlivňovat negativním způsobem legitimní online aktivity. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že eh, tvůrci obsahu a média musí mít možnost dostat odměnu za odvedenou práci je, tato odměna je momentálně ohrožena, protože v extrémním případě budou tvůrci obsahu nuceni ukončit svou aktivitu, co by tvůrce obsahu a budou si muset najít jiný způsob jiný způsob obživy a jiný způsob navrácení investic. Takže nejde jenom o to abychom umožňovali porušování autorských práv na úkor tvůrců obsahu, je potřeba ukončit všechny protiprávní aktivity na internetu. Na tom se jistě všichni shodneme. Podíváme-li se o právní stránku e, směrnice o elektronickém obchodování, ta je nyní e, přijata ve všech 27 členských státech a Eh, je zde požadavek o monitoringu dat, která přenášejí poskytovatel internetových služeb. Akta toto nezmění a já si myslím, že teď je důležité počkat, až Evropský soudní dvůr vydá svůj rozsudek. o jehož gesci požádali mi kolegové, zkrátka eh, požádali o hodnocení, jestli akta je kompatibilní s evropskými smlouvami, zejména s chartou základních práv Evropské unie. A to z toho důvodu, abychom mohli plně a informovaně rozhodnout o tom, jaké dopady má akta na úrovni evropského a národních parlamentů. Interoperabilita eh, To je tedy odpověď eh, panu Prodimu. Eh, v CEF máme určitý prostor zohlednit to, na co jste se vyptal. Teď otázka cloud computingu, o čemž už jsem hovořila. To je fascinující příležitost pro nás, pro všechny. A momentálně probíhá příprava strategie. Já upřímně doufám, že tu strategii pro cloud computing dokončíme během letních měsíců. Ovšem to řečeno, nezaměřujeme se pouze na technologii. Spíš na technologii v kontextu všech ostatních témat. A samozřejmě vnímáme i tu otázku Evropy a to sdělení, že Potřebujeme být s celosvětovým vůdcem i v oblasti cloud computingu. Já neříkám, že máme vytvořit celoevropský cloud, to by bylo dosti zvrhlé podle mého názoru, ale měli bychom jednoznačně v cloud computingu hrát vlastní samostatnou roli, neměli bychom být závislí na jiných částech světa, tak říkajíc. Celosvětově otevřený internet já jsem měla zajímavou zkusku s Tim Bernardem Lee minulý týden, který slíbil, že přijede, až budou všichni digitální šampioni vybráni, to znamená snad 11. června. A hovořili jsme o tom, jaké jsou charakteristiky otevřeného webu. A i zde jsem měla pocit, že všichni táhneme za jeden pro vás Samozřejmě určité nuance tam byly, ale celkově vzato je to téma fascinující a téma, se kterým se musíme rychle vypořádat. Eh, tady nám čas do ruky opravdu nehraje. Eh, v mezidobí se objevila celá řada dalších eh, vývojů. Ono se v souvislosti s krizí hodně hovoří pouze o ekonomické a finanční situaci, ovšem Eh, pro cloud computing. Eh, eh, když hovoříme o cloud computingu, tak hovoříme o jeho podstatnosti pro malé a střední podniky, pro jednotlivce a je nutné hovořit i o garanci bezpečnosti, garanci ochrany dát a garanci toho všeho, co už bylo zmíněno. A ještě mi dovolte jednu poznámku na závěr, paní předsedkyně. To všechno, co tady říkáme, vlastně znamená, že chceme víc peněz. Výzkum a inovace chtějí investice. Já vždy říkám, že zkrácení rozpočtu na vývoj a výzkum je to nejhorší, co můžeme udělat, protože tím ohrožujeme naši pozici do budoucna. Oslabujeme ji eh, oproti situaci, kdy jsme připraveni a kdy se na určitý druh výzkumu soustředíme. Právě proto má smysl hovořit o digitální agendě. Ovšem nutné je také zohlednit ten obrovský potenciál pro růst, který v této oblasti můžeme očekávat. Protože ať už jde o produkty, které používáme, nebo o zařízení, která, eh, na kterých je spouštíme, proto všechno potřebujeme infrastrukturu. Na svých zkuskách s potenciálními investory eh, a to už tady také několikrát zaznělo, se eh, vždy zmiňuje transparentnost, předvídatelnost a konzistentnost. To jsou tři nejdůležitější témata pro ně. A oni ode mě každé chtějí to samé. Oni říkají, že jsou, e, že, že je zajímá e, naše infrastruktura jakožto aktivum, jakožto prostředek. A e, my jsme přesvědčeni o tom samém. A žádají mě o určitou záruku kvality infrastruktur, které dáváme. A já jim vždy říkám, no jestli se tady pohybujete, tak víte, že eh, ten obsah už tam je, ale do budoucna jednoznačně poroste. A tím pádem je důležité zajistit konzistentnost. Proto žádám o konzistentnost i vás, kolegové. Všichni jednou skončíme ve svých funkcích a je nutné, aby i po nás někdo pokračoval v tom, co děláme. Je důležité, aby se věci pak úderem 12. nezměnily. A to je naše společná zodpovědnost. Protože pokud eh, vyšleme signál takový investorům, že zde máme konzistentní prostředí, bude klima pro investice daleko příhodnější. A e, pokud ten signál nevyšleme, tak oni nám řeknou, no tak my ještě počkáme. A to si my nemůžeme dovolit. Čekání teď není na místě, v sázce je toho příliš mnoho. E, jde nám o veřejná partnerství, jde nám o CEF, jde nám o to, abychom i z naší strany ukázali, že věříme v tento druh investic. Celkově to je nutné, aby i parlament vysílal signály, toto je to, v co věříme, toto proto musíme udělat. Děkuji vám proto za podporu a těším se na podobné, stejně silné a konzistentní signály do budoucna v tomto i v jiných tématech. Děkuji. Grazie da parte di tutti noi. Děkuji za nás, za všechny, paní komisařko, a opět se uvidíme. Děkuji, nashledanou. Thank you.